Uh, Milí kolegové, ráda bych začala dnešní dopolední jednání. Já teď nevím, jestli bych měla začít eh, po mé levici nebo pravici. Teď tady vidím, že je obsazená pouze jedna strana. Tak, prosím, dovolíte-li mi, tak já bych v tuto chvíli ráda začala dnešní program. Dobrý den, dobré ráno vám všem. Já bych vás eh, ráda v tuto chvíli informovala, že jako obvykle je toto jednání přenášeno online, je webstreamované a začínáme samozřejmě přijetím pořadu jednání. Nikdo se nepřihlásil s žádnými výhradami, to znamená, že v tuto chvíli tady k tomu nic nemáme a doufám, že tedy tento pořad jednání můžeme tedy schválit. A teď se dostáváme k bodu 2 a jde o sdělení, sdělení předsedkyně, takže já bych vás jako obvykle opět ráda informovala stručně o těch jednáních, která kterých jsem se účastnila mezi našimi dvěma jednáními. Jde o jednání o Brexitu řídící skupiny. A setkali jsme se mimo jiné s Michelem Barnierem, který nás informoval o pokroku těchto vyjednávání. A teď v porovnání s mými předcházejícími zprávami se toho moc eh, nezměnilo. To znamená, že můžeme vycházet také z té poslední zprávy pana eh, Michela Barniera. To znamená, že ti vyjednávači opravdu každodenně pracují, protože samozřejmě ta vyjednávání jsou velmi intenzivní a stále více a více. Jde hlavně tedy o vztazích obou ostrovů, to znamená otázky týkající se občanských práv a hranic mezi Spojeným královstvím, Irskem a Severním Irskem. Hlavní otevřenou otázkou v tuto chvíli, eh, ke které, nebo u které nemůžeme hovořit o dostatečném pokroku, tak eh, Tady v tuto chvíli máme určitá očekávání, že by tedy v prosinci vyjednavači mohli tedy nás informovat o dostatečném pokroku, nicméně v tuto chvíli ještě nemáme žádné jaksi důkazy či eh, důvody říci, že tomu tak opravdu bude. To znamená, že v tuto chvíli už jaksi určitá naděje, že se dostaneme do té druhé fáze vyjednávání je, protože samozřejmě také chceme vyjednavačům poskytnout nové pokyny. Máme tady eh, tu řídící skupinu pro Brexit, která se velmi intenzivně zabývá přípravou toho druhého kroku. A věnujeme se hlavně návrhu usnesení, o kterém by parlament mohl hlasovat na svém plenárním zasedání v prosinci ve Štrasburku. To znamená, že určitě budeme mít naše vlastní hodnocení pokroku a je velmi pravděpodobné, že tady některé otázky, které se týkají hlavních eh, zásad a horizontálních eh, záležitostí, které se týkají tohoto vyjednávání, tak to tedy budou body, které možná budou také součástí toho usnesení, nicméně ještě to konečné rozhodnutí nepadlo. Eh, co se tedy týče těch vyjednávání, tak ehm, proběhlo proběhla jedna schůzka a to s Davidem Mandalem, s britským ministrem eh, pro Skotsko. Hovořili jsme o těch obecných otázkách, které se týkají Brexitu ale samozřejmě hovořili jsme také o našich eh, obo, obavách v souvislosti tedy s konkrétními otázkami, které se týkají Skotska, takže tomu se určitě budeme věnovat. George k tomu chce něco říci. Já bych ještě ráda řekla, eh, který je ten poslední bod, tedy na mém pořadu jednání. Ještě jednu věc, které se právě proběhlo také eh, zasedání Kosaku které bylo poměrně důležité, myslím, že bylo i velmi živé. Hovořili jsme o budoucnosti Evropy a mezi řečníky byli prezident Estonska Michel Barnier a já jako předsedkyně Avka. A poté, jako obvykle, jsme samozřejmě dali také eh, členům národních parlamentů vždy minutu na jejich projev. Hovořili jsme také o jiných tématech. Mezi těmito tématy byla digitální unie a také vztah mezi Evropskou unii a evropským občanstvím, takže to jsou samozřejmě důležitá témata, o kterých hovoříme také tady. E, samozřejmě hovořili jsme tedy také, nebo ta, to jednání Kosaku také poukázalo na další výzvu, se kterou se potýkáme, a to je opravdu členství nebo účast eh, členů eh, národních parlamentů. Občas je opravdu velmi těžké, jak si přesvědčit eh, členy národních parlamentů, aby se účastnili těchto zasedání. Takže tady bych vás poprosila o pomoc. Dále jsme hovořili, a to je možná otázka na pana Timmermance, proto to zmiňuji, Hovořili jsme tedy o tom, že eh, předseda komise se rozhodl, že vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat otázkou subsidiarity, přiměřenosti a eh, také mm, tím motem, jak si více sméně. To znamená samozřejmě otázka, jak být účinnější, jak jednat efektivněji a tato pracovní skupina se bude skládat ze zástupců tří institucí, eh, předsedat bude místo předseda pan Timmermans a on samozřejmě chce tedy devět členů, tři eh, z výboru regionu, tři z Kosaku, to znamená z národních eh, parlamentů, ne od nás, a poté taky tři členy Evropského parlamentu, takže samozřejmě v tuto chvíli si musíme vyčkat na to finální rozhodnutí, tedy kdo nás bude zastupovat právě v rámci této pracovní skupiny. Takže to je to, co jsem chtěla říct. já v rámci tedy toho, těch sdělení předsedkyně a teď bude hovořit George a Mercedes. Tak prosím, George, já mám otázku, paní předsedkyně, pokud mi dovolíte. V rámci těch eh, vyjednávání se Spojeným královstvím o Brexitu, tak já mám Eh, urč, takový pocit, že tady máme opravdu dost eh, jaksi velké, eh, velké překážky, které se právě týkají vztahu Spojeného království a Irska, Severního Irska. Já teď nevím, zdali tady v tuto chvíli mohu odpovědět slovem ano, ano. Ano, já jsem, já jsem o tom slyšela, já jsem, hm, jak si toho nebyla svědkem přímo, ale ano. Ale rozhodně jsme se tím nezabývali na schůzi Kosaku. To ne. Mercedes, prosím, máte slovo. Já jsem se chtěla eh, pouze vyjádřit eh, k tomu prvnímu bodu hlasování, takže to nemá co dočinění se s vaším sdělením. Já jsem chtěla pouze jmenovité hlasování tady k, té, k tomu usnesení. Já jsem si myslela, že by se s těmi sděleními skončila, takže právě proto jsem si to nechala nakonec. Ale týká se to, to, co já jsem chtěla říct, se týká toho dalšího bodu. Dobrá, takže vy za vaší skupinu chcete tedy i jmenovité hlasování týkající se té otázky k ústním zodpovězení. Ano. E, je někdo zásadně proti, abychom tak učinili? Ne, nevypadá to tak. Takže já si myslím, že rozhodně můžeme tedy e, hlasovat tak, jak jste si vyžádali. Je to v souladu s pravidly, takže budeme hlasovat jmenovitě. Tak, já si myslím, že časově jsme na tom dobře. Nemusíme si teď tady ještě provést technickou kontrolu. Můžeme si vyzkoušet, že fungují vaše kartičky a hlasovací zařízení. Buďte tak hodní, prosím vás, vložte své hlasovací karty do hlasovacího zařízení. not all of you tak ne všichni jste otestovali svá zařízení, ale vycházím z toho, že jste všichni dospělí a víte, co děláte. Takže jde o pana reportéra, pana Ramona Chauregio. E, pan Ramon Chauregi tady zde s námi dnes nemůže být, nemůže tedy se k tomu vyjádřit, ale pouze bych ještě jednou připomněla, že jde o záležitost, které se věnujeme prakticky od roku 2017 na posledním našem zasedání se tedy o tom hlasovalo a my vlastně se tomu věnujeme s Ramonem neustále, poté se ozvala eh, rada, eh, poté tady přišlo opravdu to, ten skvělý návrh ze strany slovenského eh, předsednicí, potom se toho zahostily právní služby, my jsme čekali na to poměrně dlouho, měli jsme velmi dobrý návrh, ale poté se to všechno jaksi zdrželo, asi z politických důvodů a to je právě to, proč tedy tady v tuto chvíli máme tuto otázku k zodpovědět vězení, tak, aby se to zase celé nastartovalo, aby ten proces zase začal fungovat. Takže závěrečné hlasování, které se týká tedy té první otázky k ústnímu zodpovězení a je to otázka směřující na radu, takže hlasujeme, prosím. Hlasujte, hlasujte prosím nyní. Tak, jeden za EPP navíc. Jose? To jsou dvě různé otázky k zodpovězení, takže prosím. Musíme, musíme opravdu hlasovat dvakrát. Paní předsedkyně říká, že neví proč, ale hlasujeme dvakrát. Tak, v tuto chvíli už je to dokonalé, takže můžeme uzavřít toto hlasování. Takže 21, eh, jeden se zdržel a hlasujeme o té druhé otázce, takže hlasujeme nyní, prosím, hlasujte. Tak, končíme hlasování, takže úplně ten stejný výsledek, takže někdo se rozhodl, že se zdrží hlasování, ostatní hlasovali pro. Tak a teď se můžeme eh, dostat tedy k něčemu, co máme v tuto chvíli navrženo na 10.15. Eh, v tuto chvíli čekáme ještě na zástupce komise a rady. Doufám, že tedy všichni kolegové tady jsou. Pokud ne, tak budeme muset asi pár minut počkat.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 Paní předsedkyně mění mikrofon. Vidí, že všichni, kdo mají promluvit, jsou přítomní, můžeme proto zahájit eh, bod číslo pět. Možná Barbara by chtěla uvést jako zpravodajka toto téma. Barbara tu je, ale hovoří s někým. Barbaro, přejete si zahájit tento bod? tak mnohokrát děkuji všem, kdo byli, dopřijali přijali pozvání. A zde máme prezentaci ohledně implementace Charty základních práv v evropském eh, institucionálním rámci. A máme tady pana Skitera. To jsou složitá jména. Mm, já vím, mě jsem vždycky e, administrativa dává mm, fonetický e, přepis, ale ono to není snadné přečíst. Šuter. Víte, toto je tak mnoho kulturní prostředí e, s mnoha různými jazyky, že se někdy úplně netrefíme s výslovností, proto nám prosím, pokaždé, když se netrefíme, řekněte, jak se vaše jméno má vyslovovat. Dobré ráno, dámy a pánové, dobré ráno, paní předsedkyně. Já doufám, že můžeme přispět k těmto eh, diskuzím. Já jsem Olivier Dešute a eh, na Luganské univerzitě přednáším mezinárodní právo. Eh, jsem členem výboru OSN o ekonomických a sociálních právech. Tato zpráva, která je předložena za účelem podpořit zprávu paní Spinelli ohledně eh, implementace charty základních práv, se snaží eh, ukázat, jak může Charta základních práv eh, ovlivňovat legislativu tato zpráva je poměrně rozsáhlá, zabývá se šesti oblastmi. Samozřejmě, že nemohu je s vámi probrat nyní detailně. Tato zpráva se zabývá tím, jak Charta základních práv se vztahuje k evropskému legislativnímu procesu, i co se týče především Eh, dopadů eh, pro Evropskou komisi, tak aby komise zajistila, že žádný z návrhů legislativních nebude porušovat eh, tuto chartu. Potom je to, jak se mm, vztahují tato práva k ekonomickému řízení EU, k operačním politikám EU a práci evropských agentur a také jak by členské státy měly implementovat legislativu EU v souvislosti eh, s chartou základních práv eh, a také, eh, co se týče vnějších politik Evropské unie, je zde dopad a pak je to otázka řešení tedy soudních sporů a kompenzací. Nejdříve se podíváme tedy na legislativní proces a ekonomickou zprávu. Ehm, v této evropské oblasti se nás v podstatě o svobodnou zónu, volnou zónu a vidíme, že soudní dvůr zdůrazňuje povinnost evropských institucí brát v úvahu chartu základních práv při e, přípravě legislativy, ale zatím tato snaha není systematická. Socioekonomická zpráva a řízení Evropské unie je eh, komplexní záležitost a je velice obtížné, jak e, lidé, kteří nejsou specialisté, by se mohli zúčastnit této diskuze. E, důležité je, že je zapotřebí monitorovat v členských státech situaci tak, aby docházelo ke konvergenci, zejména v eurozóně. Především tu máme evropský semestr, to je jeden ze čtyř nástrojů. Za druhé, <clears throat> zvláštní pravidla stavující se k zemím, které získávají finanční podporu na základě nařízení 472 z roku 2013 za třetí, od 1. května 2013 zde máme eh, smlouvu o stabilitě, koordinaci a zprávě eh, a řízení v eh, hospodářské měnové unii. A za čtvrté, zde máme mm, evropský mechanismus stability, který je zde od 1. května 2013 a ten tedy funguje mm, podobně jako e, Mezinárodní nový fond, ale pro eurozónu. E, tato studie se věnuje tomu, jak Charta základních práv může e, ovlivňovat využívání všech těchto nástrojů. Jsou zde silné právní argumenty pro to, aby Charta základních práv hrála výraznější úlohu v této oblasti z právního pohledu. Soudní dvůr 20. Eh, září 2016 přinesl velice důležité rozhodnutí eh, v eh, reklamním případu Ledra, kde se jednalo o hm, otázky související s Kyprem a určité škrty došlo k tomu, že určitý kypřané, kteří měli účty na Kypru si stěžoval na určité opatření. A v roce 2016 tedy Soudní dvůr velice jasně sdělil, že pokud se jedná v rámci Evropského stabilizačního mechanismu, eh, taky ECB i Evropská komise mají povinnost brát v úvahu chartu základních práv. A to je i eh, pro další případy eh, jen Val, AG Val. A proto i tedy eh, Kypr v tomto případě musí dodržovat chartu základních práv, to říká tedy soudní dvůr. A znamená to, že evropské instituce musí brát v úvahu chartu, pokud i pokud se to nestahuje přímo k evropského legislativního rámce. A my se ještě vrátíme k těmto soudním rozhodnutím. Důležité je především to, že evropské instituce při veškeré své činnosti jsou povinny plnit Evropskou chartu základních práv, i když se eh, jedná například o Evropský mechanismus stability, což je samostatná mezivládní organizace, není to přímo legislativa EU. A Vidíme tedy, že se posiluje i v této oblasti úloha Charty základních práv a taky na samitu v minulém týdnu eh, byl podpořen pilíř eh, sociálních eh, práv. Proč je podpořen a proč byl navržen tento pilíř Evropskou komisí? Proto, že práva, tato práva jsou velice důležitým nástrojem k tomu, abychom mohli čelit dopadům ekonomických a finančních krizí a abychom mohli vytvářet stabilitu a růst v ekonomikách Evropské unie. A zcela oprávněně Evropská komise zdůraznila při prezentaci pilíře sociálních práv také úlohu e, těchto sociálních práv pro posilování konkurenceschopnosti Evropské unie a k umožnění toho, aby vstupovaly investice e, do oblasti posilování lidského kapitálu. Takže to je další velice důležitý argument, který posiluje e, ekonomická a sociální práva v sociohospodářské zprávě řízení EU. Jak tedy můžeme lépe zvážit chartu základních práv při vytváření legislativy? Za prvé, co se týče doporučení jednotlivým členským státům a při evropském semestru, Eh, tam už se na to musíme zaměřit, protože eh, Evropská komise doporučuje na základě předpokladu růstu do dalšího roku tato doporučení a jsou tu určitá, eh, určité aspekty, které by měly obsahovat také tyto sociální práva, jako například je sociální spravedlnost již nyní. Je zapotřebí také, aby komise brala v úvahu sociální dopad legislativy a všech dalších kroků ale doposud zde není žádné explicitní Eh, zarámování nebo zakoření těchto eh, práv. A proto Evropská komise při těchto návrzích eh, i pro evropský semestr se musí chartou základních práv více zabývat. Ohledně fiskálního kompaktu, což je smlouva o stabilitě, řízení a koordinaci z roku 2012, členské státy jsou pod určitým dohledem a nemohou Eh, přesáhnout určitou úroveň deficitu. Nicméně mají jednu možnost, jak se odklonit od eh, té eh, stanovené cesty, pokud čelí mimořádným okolnostem, a to je právě odstavec 3, článek 3, odstavec 3b. A tyto mimořádné mm, okolnosti jsou v tom 3.3b fiskálního kompaktu zmíněny konkrétněji a tato studie se tím e, e, také zabývá. A chtěli bychom v této studii takhle navrhnout, aby tyto mimořádné okolnosti byly lépe definovány, detailněji, aby byly stanoveny povinnosti týkající se sociálních práv na základě charty, charty základních práv. Mimořádné okolnosti, které může čelit e, nějaká země, <clears throat> jsou okolnosti, které znamenají, že pokud nezmění tedy své e, rozpočtové kroky, tak jak byly ohlášeny, by znamenalo, že například bude muset snížit úroveň vyplácených e, Eh, sociálních příspěvků nebo penzí, nebo přístup eh, k vzdělávání dětí by se tímto stížil. Takže za takovýchto eh, mimořádných okolností by země měly mít právo změnit své rozpočtové kroky oproti tomu, co bylo vyhlášeno. A potom to jsou tedy země, na které se které jsou pročetným dohledem, protože um, obdrželi určitou podporu od Evropské unie, aby mohli udržovat v patřičné výšce eh, svůj dluh a nepřekračovat tuto úroveň. Vyjednávají tedy o memorandu o porozumění eh, s Evropskou unii a eh, proto i toto memorandum by mělo brát v úvahu sociální práva. Eh, například eh, v tom rozhodnutí o eh, ledra advertising, toto již bylo zmíněno, a mělo by se to také projevovat v dalších krocích a z 13.6.2017 bylo rozhodnutí Floresku, které hovoří podobně. Memorandum o porozumění mezi mezi Rumunskem a Evropskou unii eh, z roku 2009, eh, tak tam eh, soudní dvůr řekl, že ocenění Rumunska v tomto memorandu o porozumění znamená, že se jedná za využití evropského práva, například, že se jedná o penzijní reformy a proto, že zapotřebí brát i při takovýchto krocích v úvahu um, sociální práva. Takže nesmějí být porušena sociální práva. ohled na základní práva musí být facilitovány v budoucnosti. Nikdy bychom neměli postupovat tedy proti eh, lidským právům nebo základním právům. A nyní se právě tímto zabývá tedy takovou takovým vytvořením základních vedoucích principů i orgán na, eh, na úrovni eh, OSN. Jak eh, se týkají základní práva evropských agentur? Víme, že v chartě základních práv se hovoří o tom, že se netýkají jen institucí nebo členských států, ale také všech subjektů, takže i evropských agentur. A praxe evropských agentur se velice liší případ od případu. E, a my jsme se snažili porovnat, jak jednotlivé agentury EU využívají či neužívají chartu základních práv a pokoušeli jsme se poukázat na osvědčenou praxi. Já to nazývám spíše e, provokativně šesti balíček, six-pack, protože to jsou Eh, pravidla, šestice pravidel zaměřených na to, jak posílit úlohu základních práv eh, v práci agentur v jejich vlastním působení. Například, co se týče agentury pro ochranu hranic, eh, které, která se jmenovala Frontex, s podporou Evropského organu pro azyl, tam při porovnání vidíme, že agentury s prvním mandátem mají velice rozdílný přístup k agentuř, k k sociálním právům a k chartě základních práv. Takže zapotřebí posílit úlohu eh, charty základních práv, aby nedocházelo k jejímu porušování. Takže říkal jsem, že to šest pravidel. Za prvé, agentury mohou přijmout strategii zaměřenou na základní práva, jako to udělal Frontex, jak je tedy popsané v té studii. Za druhé, mohou a mějí se odkazovat na základní práva v etickém kodexu eh, týkající se povinnosti jejich zaměstnanců. Za třetí vytvořit mechanismus, který bude zajišťovat, že porušování základních práv bude okamžitě detekováno a že se na něj bude reagovat bez odkladu, eh, což eh, může posílit vytvoření pozice úředníka pro základní práva, který bude přímo um, poukazovat na takováto porušování základních práv řídící orgán agentury. Za páté, osvědčenou praxí je vést trvalý dialog s organizacemi občanské společnosti, pokud se tedy toto týče základních práv, podobně jak se to dělá s agenturou pro základní práva a některé jiné agentury to také činí jako Frontex. A za šesté, to je poslední bod, tyto agentury často spolupracují s vnitrostátní administrativou. Základní práva by proto měly být explicitně uváděna v dialogu s těmito externími eh, partnery, také v memorandech o porozumění eh, neboli v mm, součinnosti eh, s vnitrostátní administrativou. To je, to je tedy šest bodů, kterými my jsme se snažili pojmout, jak <clears throat> agentury pracují v oblasti základních práv. A další téma o které jsem chtěl hovořit, které je z této studie, to jsou um, soudní rozhodnutí. Víme, že Lisabonská smlouva a když byla připravována a následně, když byla připravována um, smlouva o fungování Evropské unie, tak se hovořilo Eh, také o soudních záležitostech a v článku 263 odstavec 4 se hovořilo také o soudních náhradách a o rozhodnutí v, těchto, v této oblasti. A cílem tohoto článku bylo zajistit, že kterýkoliv subjekt, který by byl přímo stižen regulačním aktem, přijatým evropskými institucemi, by měl mít právo dos, eh, žádat o zrušení tohoto aktu, neboli dosáhnout toho, že základní práva nebudou porušována a že případná oběť takovéhoto rozhodnutí bude mít eh, přístup k soudní nápravě. A tímto způsobem se postupovalo proto, aby eh, legislativní texty a další texty Eh, odpovídali následně eh, i těm principům, které vycházely ze smlouvy z roku 2003. I všechny regulační akty by toto měly plnět. Soudní dvůr interpretoval tento koncept takovým způsobem, který je restriktivní, a to bylo 3. Eh, října 2013. A to je případ Inuit, Tapirit, Kanatami a další kde a v tomto rozhodnutí se stanoví, že jedinci, kterých se přímo regulační akt týká, eh, by měli u soudního dvora žádat o zrušení eh, takovéhoto aktu. Nicméně to se nestahuje k právním aktům, které byly přijaty spolurozhodovacím procesem, kde tedy parlament a rada jsou kolegislátory. legislátory v tomto legislativním procesu EU. Eh, e A vidíme, že tady vzniká určité prázdné místo. Když legislativní akt je přijat, přímo se může týkat určitých jedinců, může tedy postihnout jejich základní práva, ale tito jedinci pak nemají právo obrátit se na Evropský soudní dvůr a žádat nápravu. Můžeme tedy toto prázdno nějak zaplnit, můžeme to napravit. Nejen, že by to šlo, ale mělo by to být napraveno v členských státech. Členské státy mají povinnost na základě článku 47 Charty základních práv a smlouvy o Evropské unii článek 19 poskytnout poskytnout nápravu nebo dosáhnout nápravy dostatečné k tomu, aby zajistili efektivní právní ochranu v oblastech pokrývaných právem EU. Takže je povinností pro členské státy uspořádat si kompetence svých vnitrostátních soudů, které budou umožňovat tak, to, aby jedinci se mohli obrátit na tyto vnitrostátní e, soudy a hledat ochranu. A jak vidíme z judikatury Soudního dvora a jak také eh, je napsat to studii, to znamená, že členské státy by měly umožnit eh, jedincům, aby eh, hledali soudní ochranu ještě předtím, než případné opatření se na ně vztáhne, než je nějakým způsobem poškodí nebo nějak mají utrpět újmu, tak aby Eh, byli tito jedinci schopni se postavit a mít chráněná svá práva před soudem a postavit se tedy proti tomuto nařízení či opatření. A pokud se tedy jedná o základní práva, měli by mít tyto jedinci přístup eh, k soudu, pokud je to nezbytné i k Evropskému soudnímu dvoru, protože Evropský soudní dvůr následně může autoritativním způsobem vyložit eh, Eh, legislativu a může rozhodnout, zda nějaký eh, právní dokument nebo právní akt Evropské unie je platný či neplatný. To znamená, že zapotřebí proskoumat všechny možné eh, způsoby dosažení nebo hledání nápravy, abychom byli schopni zaplnit to prázdné místo, které tady vzniklo. Jsou tu dvě hlavní prázdná místa v Evropské unii. Především se týká společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kde judikatura soudního dvora je omezená. A záměrně to tak bylo na základě Lisabonské smlouvy, protože Soudní dvůr Evropské unie by neměl monitorovat eh, příliš zblízka příležitost rozhodování v oblasti vnějších vztahů, zahraničních vztahů, které vede eh, rada, ale problém vzniká tehdy, když v některých případech některé činnosti jsou vedeny pod eh, společnou zahraniční bezpečnostní politikou, které mohou porušit základní práva některých jedinců a to za rámec článku 275 smlouvy o fungování Evropské unie, kdy roz, kde se hovoří o omezujících opatřeních eh, přijatých radou v této oblasti. V podstatě se jedná o sankce proti teroristům anebo podezřelým eh, osobám z financování terorismu. Jedná se tedy o operační činnosti, které mohou být definovány pod společnou bezpečností a zahraniční politikou, eh, které nelze reklamovat před eh, Evropským soudním dvorem. Členské státy, které se účastní takovýchto operací přímo na místě, by ale měly vyjádřit to, že uznávají, že mohou být hrány k eh, zodpovědnosti před eh, soudy za takovouto činnost a znamená to tedy, že místo toho, aby EU byla zodpovědná, tak Členský stát sám, který se aktivně účastní takovéto operace, pod tím deštníkem společné zahraniční bezprostní eh, politiky by měl být tedy zodpovědný u e, soudu za takovéto <clears throat> za takovéto činnosti. To je tedy jednu věc, kterou eh, e, smlouva fungování EU nevyřešila, kde je zapotřebí udělat jasno. A to si myslím, že může být užitečné i pro paní Spinelli, pro její zprávu, tak to jsme chtěli podpořit a nyní vám přávám slovo k diskuzi. Děkuji vám. Ještě předtím, než předem dalšímu řečníkovi, jenom abychom si to ujasnili, vy jste se nezmínil o neformálních orgánech jako euroskupině a tak. Po, chápete to jako evropskou instituci nebo agenturu nebo jak? A nebo to jde prostě mimo rozsah Eh, těch eh, povinností respektovat chartu základních práv. Euroskupina není formální institucí EU, ale opatření, která přijímá, se mají projevit v určitých opatřeních, zejména u jednotlivých členských států. Takže tato opatření by měla spadat Eh, pod eh, to rozhodnutí Floresku z roku 2017 13.6. a také pod ten rozsudek o Ledra Advertising. To znamená, že pokud zde je nějaký dopad na základní práva, mělo by to, brá, mělo by to být bráno v úvahu. Třeba, že se nejedná přímo o jednání instituce na, na základě článku 51. Now... Děkuji mnohokrát. A teď tedy přejdeme k zástupci rady. Je tady s námi paní Paloma Tupaj, která momentálně předsedá pracovní skupině pro základní práva, občanská práva, volný pohyb osob, takže nás seznámí se zkušenostmi v této oblasti. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážení poslanci, vážené poslankyně výboru AFKO, Děkuji mnohokrát za pozvání a chtěla bych také využít této příležitosti a poděkovat profesorovi Šuterovi za velice zajímavou prezentaci. Jak už bylo řečeno, jsem Paloma Krotupaj, předsedkyně nebo současná předsedkyně pracovní skupiny pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob při radě. Ta mm, skupina má zkrátku FREMP. FREMP zodpovídá za přípravnou práci v legislativních řízeních Rady v oblasti základních práv, občanských práv a volného pohybu a také má na starosti všechny ostatní záležitosti související eh, s podporou a dodržováním základních práv v EU. Byla jsem tedy dnes vyzvána, abych pohovořila především o dvou tématech. První jsou hlavní pokyny pro metodické kroky k ověření slučitelnosti se základními právy v přípravných orgánech rady a druhou záležitostí je spolupráce rady s agenturou pro základní práva. To téma dnešní diskuse se týká eh, provádění listiny v institucionálním rámci EU. A já bych teda chtěla využít i té příležitosti, abych se stručně zmínila o provádění listiny v druhé polovině roku eh, na pracovní skupině FREMP. Komise každý rok zhruba v květnu zveřejňuje zprávu o provádění listiny Stejně tak i Agentura pro základní práva každý rok zveřejňuje svou zprávu o základních právech, kde schrnuje nejdůležitější vývoj v EU, který se dotýká právě otázky základních práv. Na základě obou těchto zpráv Rada každý rok schvaluje závěry k provádění listiny základních práv Eh, to jsou tedy eh, postupy, které rada má k přijímání závěrů. Ovšem tím, že první závěry se přijímají už v první polovině roku, není to úplně příležitost eh, pro podrobnou diskusi na toto téma a proto letos vůbec poprvé diskuse a schvalování závěru k listině byly poprvé posunuty, aby se vlastně odehrály až ve druhém pololetí. A tak tomu bude i v budoucnu. Prezentace zpráv a návazná diskuse na pracovní skupině FREMP ukázaly, že existuje veliký zájem o diskusi eh, na toto téma mezi členskými státy. Na říjnovém jednání rada vedla politickou diskusi o základních právech, včetně výměny názorů s ředitelem e, agentury pro základní práva panem Michaelem Auflartym a potom tedy rada přijala závěry k provádění listiny e, základních práv EU v roce 2016. Tyto závěry e, ukázaly, že základní práva musí být plně zapracována do tvorby politik a legislativy v EU závěry rovněž připomněly eh, hlavní pokyny rady k metodickým krokům, které je třeba podniknout při ověřování slučitelnosti s listinou základních práv v přípravných orgánech rady. Ty hlavní pokyny původně byly přijaty v roce 2011 a byly aktualizovány v roce 2014. K čemu máme tedy na radě tyto hlavní pokyny? Na radě je více než 150 pracovních skupin, které se zabývají nejrůznějšími velice konkrétními tématy a jejich konkrétní experti v těch jednotlivých pracovních skupinách možná eh, nemají zkušenosti s tím, jak ověřovat slučitelnost své práce eh, s listinou základních práv. Jak eh, uvedl i soudní dvůr, rada a její přípravné orgány musí pečlivě zvažovat eh, jakékoliv možné narušení základních práv a svobod. A má to tedy i praktický důvod, proč je důležité, aby návrhy byly v souladu s listinou, protože pokud by došlo k porušení základních práv, tak potom by eh, soudní dvůr vlastně takové, takový text mohl zrušit. Ty hlavní pokyny se také zaměřují na osvětu v oblasti základních práv a jejich zohlednění v přípravných orgánech rady. Sekretariát rady tyto hlavní pokyny zapracovává i do obecného školení, které dostane eh, každé nové předsednictví rady. Kromě toho na počátku eh, každého předsednictví eh, předseda pracovní skupiny FREMP pozve předsedy jiných přípravných orgánů eh, nebo vyzve je, aby vlastně rozeslali tyto hlavní pokyny svým expertům. Agentura pro základní práva také poskytuje školení v oblasti těchto hlavních pokynů pro sekretariát Rady a delegace členských států. Ty hlavní pokyny jsou takovým vodítkem při ověřování souladu s listinou základních práv a eh, je tam tedy i vlastně takový kontrolní seznam na, jako nástroj, který má eh, pomoci při hodnocení eh, slučitelnosti návrhu s listinou základních práv. Tyto pokyny lze nalézt také na internetu. Ten kontrolní seznam například ukazuje, jak zjistit, zda existuje nějaká vazba na základní práva a jak analyzovat, zda ten dotyčný návrh je v souladu se základními právy. V pokynech také jsou vysvětlování, vysvětlení, podklady odkazující na judikaturu. Eh, je tam vlastně i takzvaná eh, eh, Charchopedia, eh, tedy taková encyklopedie, kterou původně vytvořil výbor Libe eh, ve spolupráci s agenturou pro základní práva a je tam vlastně souhrn nejrůznějších právních předpisů eh, souvisejících s listinou Eh, základních práv. FREMP také poskytuje rady jiným pracovním skupinám, jak mají řešit otázky základních práv. Právní služba rady poskytuje právní stanoviska, právní poradenství pracovním skupinám. Nicméně FREMP může být eh, vlastně informován o diskusích souvisejících se základními právy, které eh, vyvstanou na jiných pracovních skupinách a může to vlastně probíhat eh, obousměrně, je to tady zase příležitost, jak si vyměňovat osvědčené postupy. Agentura pro základní práva je zapojena do legislativního procesu, eh, má tedy poradní povahu. Eh, agentura pro základní práva je častým hostem na pracovní skupině FREMP a také e, vlastně radí ministrům zahraničí, když zasedají k tématu o lidských právech. Pokud jde o spolupráci s estonským předsednictvím e, a s agenturou pro základní práva, mohu poskytnout e, různé příklady. Jak je tomu u všech předsednictví, Možná spolupráce s agenturou pro základní práva ze strany eh, chystaného předsednictví eh, se vlastně domlouvá eh, už dlouho před započetím daného předsednictví a to bylo vlastně i v případě Estonska, kdy vlastně zástupce agentury pro základní práva navštívil Estonsko v předstihu, aby tam diskutoval tedy o možnostech spolupráce tak jako se to dělá tedy u každého nového předsednictví. A v druhé polovině tohoto roku eh, také agentura poskytovala své odborné znalosti a příspěvky eh, především v oblasti dialogu o právním státě v EU, eh, který se letos týkal tematiky plurality médií a úlohy základních práv v digitálním světě. Agentura vlastně přispěla eh, prezentací eh, na přípravném semináři v červenci v Bruselu. Dále mm, tematická diskuse na Radě pro obecné záležitosti eh, obsahovala i výměnu názorů s ředitelem agentury pro základní práva. Jak už jsem říkala, agent, ředitel agentury také eh, přispěl do diskuse o základních právech, která se konala eh, v říjnu na Radě ministrů pro spravedlnost a vnitro. Eh, v prosinci bude společné zasedání skupiny FREMP a skupiny KOHOM, která se zabývá Eh, otázkami lidských práv v rámci zahraničních vztahů EU, tak na tomto jednání vlastně také bude příspěvek agentury pro základní práva, pokud jde o vnitřní a vnější eh, konzistenci eh, politiky EU v této oblasti. Na závěr bych tady chtěla ještě zmínit odkaz na agent agenturu pro základní práva a její hodnocení provádění listiny. Je tam řečeno, že Rada uznává zásadní úlohu eh, agentury pro základní práva, jak je uvedeno v zakládacím nařízení. Eh, a tato agentura tedy poskytuje odborné znalosti v oblasti základních práv, jak už tomu činila 10 let a eh, Rada tedy vybízí agenturu, aby ještě posílala svou angažovanost, aby podporovala synergii a spolupráci mezi sítěmi vlastně vládních styčných úředníků, mezi aktivisty, občanskými organizacemi a tak dále. Rada vyzývá eh, tyto organizace, aby spolupracovaly s členskými státy, aby se usnadnila výměna osvědčených postupů a nástrojů v eh, oblasti provádění listiny a v komunikaci e, základních práv a svobod. Agentura pro základní práva je tedy takovým think tankem Rady pro základní práva a vlastně poskytuje členským státům významný zdroj e, osvědčených postupů a odborných znalostí. Děkuji. Děkuji, děkuji paní Tupaj. A Máme tady kolegu z komise z DG JUS, Linda Maria Ravo, takže prosím paní Ravo, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji vám také jménem komise, děkuji tedy všem členům výboru a za to, že jste nás pozvali na dnešní jednání, proto abychom se s vámi podělili o naše zkušenosti a také se mohli účastnit této velmi zajímavé výměny názorů. Děkuji tedy za tuto příležitost díky níž také já jsem si mohla vyslechnout eh, projev pana Oliviera de Schutera. Bylo to velmi zajímavé, ta jeho prezentace byla opravdu zajímavá, protože on připomněl tu důležitost sociálních, eh, sociálních práv a vlastně všech otázek, které se týkají sociálních práv, protože to má samozřejmě úzkou vazbu na naší každodenní eh, práci i v souvislosti s evropským semestrem a mechanismem stability i v souvislosti s judikaturou Evropského soudního dvora. Hlavně ty poslední rozsudky jsou opravdu velmi relevantní a my opravdu eh, se snažíme dělat všechno pro to, abychom dodržovali základní principy pilíře sociálních práv Evropské unie, což je samozřejmě naší prioritou. Co je také samozřejmě zajímavé, jsou ty připomínky týkající se role a zodpovědnosti evropských agentur v tomto kontextu teď konkrétně. Máme některé klíčové agentury v oblasti vnitra, a justice, které procházejí reformami, včetně tedy také agentury pro pohraniční a hraniční pobřežní eh, arbitráž, to znamená v podstatě jim v tuto chvíli nebo pro tyto agentury se vypracovává nový eh, základ. Stejně tak také Evropská agentura pro azyl, také ELISA. To jsou všechno agentury, které v tuto chvíli podléhají hodnocení, jsou hodnoceny a jsem si jistá, že tedy vaše zamýšlení, vaší reflexe bude také se odrážet v tom našem hodnocení tedy v souvislosti se všemi evropskými agenturami a dalšími institucemi. E, také agentura týkající se základní, která se tedy zabývá základními právy, je velmi důležitá a to i v souvislosti tedy s těmi pokyny a školeními, které poskytuje pro klíčové agentury v oblasti právě spravedlnosti a vnitra. To je velmi důležité, mimo jiné také pro Frontex a to je zkušenost, kterou my velmi podporujeme, za kterou jsme velmi vděční. A teď, když bych se chtěla dostat ke své vlastní prezentaci, tak já jsem byla požádána, abych hovořila o práci Evropské komise, která se v podstatě zabývá právě prováděním listiny základních lidských práv, základních práv. To znamená, řeknu pár slov eh, k tomu, čeho jsme dosáhli ke našim úspěchům, ale budu také hovořit o těch výzvách, které nás čekají do budoucnosti. Evropská komise a to bylo několikrát vyzdvěženo i panem Olivierem de Schuterem v jeho studii. My jsme tedy podporili, podpořili mnoho nástrojů, které mají podporovat právě horizontální nástroje. Chce nám od podporu právě kultury, základních práv ve všech institucích a nám se podařilo opravdu postupně zlepšit naší metodologii tak, aby opravdu k tomu provádění v reálu docházelo a to napříč všemi agenturami a institucemi a také napříč naší prací. Co se týče rámce pro pro všechny ty tyto nástroje nebo strategie, tak eh, my jsme vlastně vytvořili takzvanou strategii pro základní eh, práva, kterou jsme přijali v roce 2010. To znamená, jde tedy o opravdu reálné uplatnění listiny lidských eh, základních práv. To znamená, proč jsme tak učinili? My jsme chtěli opravdu poskytnout reálnou odpověď která se bude odrážet eh, v reálu na tuto listinu základních práv. Také tím odrážíme nebo se snažíme provádět také dokonalé Lisabonskou smlouvu. Chceme udělat všechno pro to, aby v podstatě tady ta právní síla nabyla opravdu moci a platnosti. A tímto způsobem eh, se samozřejmě Evropská komise také eh, zavazuje k dodržování těch hlavních kritérií. Takže hlavní strategie bylo a stále je zajistit soulad eh, s listinou základních práv ve všech legislativních aktech. To znamená, že tady je třeba zajistit, aby listina základních práv byla zohledňována ve všech fázích legislativního procesu což je velmi důležité, včetně tady eh, všech, jak říkám, eh, pracovních eh, fází i při provádění legislativních aktů. Dále samozřejmě jde o respektování listiny základních práv všemi členskými státy ve chvíli, kdy dojde na provádění evropské legislativy, ale zároveň Jde o to poskytnout veřejnosti, inform, eh, veřejnosti informace a podporovat osvětu mezi občany v souvislosti s rozsahem působnosti této listiny a také s funkcemi, které poskytuje. Stejně tak, jako poskytnout informace týkající se napravných prostředků. To bylo vše doprovázeno také závazkem monitorovat ten postupný pokrok a to na každoroční bázi, proto se také každoročně vydává výroční zpráva a hovořila o tom také už zástupkyně eh, rady. Takže velmi, velmi stručně, protože jsem si jistá, že všichni si eh, uvědomujeme nebo víme, jak ty postupy a procesy eh, fungují. Ono je to velmi eh, podobné také v souvislosti, podobné tomu, co zaznělo z úst právní služby Evropské rady. Takže na základě této strategie a provádění listiny se nám podařilo zveřejnit opravdu velmi konkrétní praktické pokyny, to znamená, jakým způsobem zohledňovat základní práva, hlavně v oblasti hodnocení. To je akt, který byl přijat v roce 2011. A jde o to zajistit, že listina základních práv bude opravdu zohledňována opravdu ve všech fázích legislativního procesu, to znamená od samého začátku té přípravy legislativních atů, to znamená i v rámci přípravných konzultací až po hodnocení dopadů, až tedy po tu samotnou formulaci těchto legislativních Eh, aktů, včetně tedy také vyjednávání. To vše bylo posíleno i v roce 2015 prostřednictvím balíčku lepší legislativy, také pomocí tedy těch aktů, které byly přijaty v roce 2017, tedy balíček lepší legislativy. V tuto chvíli je to všechno jaksi zestručněno nebo v podstatě zahrnuto eh, v tom kompaktu a Eh, tady v podstatě eh, eh, je poté soubor těch hlavních bodů, které je třeba zohledňovat ve chvíli, kdy jsou prováděna hodnocení a to je doprovázeno samozřejmě právě těmi konkrétními pokyny, jakým způsobem post postupovat. Je to tam tedy velmi podrobně popsáno. Tato metodologie je také aplikovatelná tedy na všechny legislativní akty Evropské komise. Je to ale také aplikovatelné na všechny návrhy politické, které mají samozřejmě dopad na všechny občany EU. A také akty, ale samozřejmě, které mají svou právní sílu i mimo EU. Takže tento soubor pravidel mimo jiné má také pokyny, které byly přijaty v minulém roce s ohledem na povinnosti dodržovat základní lidská práva, základní práva v oblasti zahraničního obchodu, mimo jiné tedy. Tudíž v tuto chvíli můžeme říci, že tato strategie a tato, řekněme, operativa a pokyny, která byla přijata, toto všechno dohromady tvoří systém prostřednictvím něhož Evropská komise se snaží udělat všechno proto, aby byla dodržována základní práva, a to prostřednictvím tří klíčových bodů. Takže samozřejmě ochrana a respekt základních eh, práv, to znamená, to je cokoliv, co by mohlo nějakým způsobem porušovat listinu základních práv, a to už jsme říkali v podstatě, to znamená všechny fáze, jak ta přípravná fáze, konzultace, tak ty eh, návrhy, včetně tedy vyjednávání těch, eh, o těch návrzích, ale jde o to také posilovat eh, základní práva prostřednictvím právě síly a rozsahu působnosti těch navrhovaných aktů, to znamená ustanovení, která se týkají právě konkrétně navyšování standardů v oblasti základních lidských práv, a to v oblasti diskriminace, ochrany e, osobních údajů, e, eh, v oblasti trestní či podezřívaných osob. Ale je tady ještě třetí klíčový bod a ten eh, spočívá jaksi v ochraně ochraně eh, základních práv, to znamená provádění eh, institutu, to znamená ochrana eh, prostřednictvím konkrétních kroků ze strany národních států. To znamená, že komise samozřejmě zohledňuje ta práva, která jsou zakotvená v této listině, ale kromě toho chci zmínit také jednu věc, která mě přišla velmi zajímá z toho, co říkal pan de Schutter, to znamená v oblast nebo ty zdr- jiné zdroje či nástroje, jejichž cílem je eh, ochrana základních práv které jsou tedy velmi často také omezeny pouze jak na, eh, na, na Evropskou unii, ale velmi často tedy jsou aplikovatelné také eh, globálně. To znamená vše, co je v podstatě inter alia součástí eh, té listiny základních práv, nebo čím se listina inspirovala. Chci říci, že to je zároveň tedy povinnost, která vychází z listiny základních práv, protože opravdu je tomu tak, že ta obecná ustanovení, včetně článku 52-53 listiny, tak tady Stejně tedy samozřejmě, jak je to v tom úvodní, v těch úvodních eh, ustanoveních, tak z toho všeho zcela jasně vychází, že všechny instituce a všechny členské státy eh, ve chvíli, kdy se tedy zavážou k tomu, že budou dodržovat tuto eh, listinu, tak se zavazují zároveň k tomu, že budou dodržovat všechny eh, relevantní eh, akty mm, mezinárodního charakteru, které se týkají ochrany základních práv. A co se týče tedy po té, té části, kterou já jsem zmínila jako třetí, to znamená ochrana, ochrana základních lidských práv, to znamená prosazování, ochrana tak jak my všichni víme, Evropská komise může zahájit řízení o porušení ve chvíli, kdy členský stát by měl nějakým způsobem porušit listinu základních práv. To znamená, to je také součástí eh, této listiny, to znamená, že ve chvíli, kdy to všechno spadá do rozsahu působnosti Eh, evropského AKY. To, je, co je tady zajímavé, je to, že eh, vyzdvihneme vlastně tu roli agentury pro základní eh, práva, ale také roli, kterou hrají další jiné nezávislé agentury, které mohou poskytnout průkazní materiál Evropské komisi, který může poté Evropská komise zohlednit v rámci procesu monitorování, který, které je velmi důležité, důležitá ve chvíli, kdy se hodnotí vlastně implementace či provádění listiny. Co je také zajímavé, nebo nad čím bychom se měli zamyslet, tak to je samozřejmě i role individuálních osob, individuí, to znamená eh, jednotlivců, kteří podávají eh, stížnosti nebo nějakým eh, způsobem si vyžádají vyšetřování, což samozřejmě opět další zdroj informací, které, který je velmi důležitý pro hodnocení. A poté samozřejmě ještě role národních soudů ve chvíli, kdy hovoříme o individuální sexuálním porušení, eh, to znamená případy, eh, v níž, do níž se, jak se nemůže Evropská komise eh, vměšovat, hlavně ve chvíli, kdy existuje jaksi průkazný materiál o systémovém, systematickém porušování či problému v oblasti jaksi právě slaďování národní legislativy s evropským aké. To samozřejmě spadá pod kontrolu Eh, soudního dvora. Takže ještě jeden aspekt, který já jsem chtěla zmínit, proč mi připadá relevantní, tak to je asistence Evropské komise členským státům v oblasti transpozice evropského práva. To znamená eh, podpora, která musí být samozřejmě také v souladu s listinou základních práv. V podstatě intervence ex ante, to znamená asistence poskytovaná členským státům, tak, aby se zajistilo, že ve chvíli, kdy bude docházet jaksi k provádění, k transpozici evropského aky na národní úrovni, aby k němu docházelo v souladu eh, tedy se všemi pravidly a normami. To je tedy něco, co v tuto chvíli už se děje, hlavně tady v oblasti boje eh, s terorismem. Tady například ta legislativa může způsobovat určité problémy ve chvíli, kdy chceme zajistit právě přiměřenost eh, v případě tedy právě legislativního zásahu, který také musí být eh, tedy v souladu se, se základními právy. Takže tady právě Evropská komise využívá eh, svou expertízu a také eh, v podstatě apeluje na další odborníky a relevantní osoby, aby se podělili o svou expertízu, tak aby se mohla vést tedy debata o tom, jakým způsobem může být tedy prováděna legislativa, tak aby byla zcela v souladu s listinou základních práv. Takže to je něco v podstatě podstatě e, u už vlastně Evropská komise poskytuje také odvětvovou, odvětvové pokyny, a eh, to samozřejmě souvisí také s evropskými fondy, se školeními, eh, které je třeba zajistit pro příslušné úřady a agentury na národní úrovni, které jsou zodpovědné nebo které jsou součástí celého toho procesu. Eh, dalším příkladem jsou pokyny Evropské komise, které se týkají právě přístupu k legislativě v různých oblastech. Teď ještě pár slov tedy ta část a sekce, která se týká osvěty. Pouze jsem chtěla říci, že Evropská komise s tomuto tématu věnovala obrovskou pozornost hlavně v poslední době, a to hlavně v, sou, v souvislosti s navyšováním kapacit a schopností, takzvané capacity building, to znamená školení, eh, školení eh, interní pro evropské eh, úředníky, to znamená, na interní úrovni, například eh, v našem oddělení eh, v DG Just je tedy jeden, je jeden z hlavních úkolů, to znamená, my jsme těmi, kteří poskytují to školení, ale zároveň také samozřejmě finanční prostředky pro národní úřady, které jsou na národní úrovni zodpovědné za decentralizovanou eh, transpozici legislativy, včetně tedy souladu s listinou základních práv a to na všech úrovních, to znamená jak na na operační, operativní úrovni, tak také na eh, úrovni eh, soudní. To znamená ve chvíli, kdy hovoříme o výkonu práva, o nápravných prostředcích. A ještě ta výroční zpráva, eh, tu už jsem zmiňovala. To je iniciativa, která vzešla od prvního místo předsedy pana Timmermansa a také od paní Jourové v rámci tady toho výročního kolokvia, kde se hovořilo o těch nejdůležitějších tématech. Eh, toto kolokvium se ukázalo jako velmi opravdu nápomocné, eh, pomáhá tedy k, eh, k, také k dosahování konkrétních výsledků v oblasti jaksi vytváření nových politik, ale také v oblasti neustále konzultace se zástupci občanské společnosti. Ano, a spolupráce s občanskou společností je rozhodně něco, čemu Evropská komise věnuje opravdu velmi velkou pozornost a to jak prostřednictvím formálního, tak také neformálního dialogu, také prostřednictvím veřejných konzultací a také prostřednictvím poskytování eh, finančních prostředků. Pokud byste mi dovolili, tak bych řekla ještě pár slov k tomu, čeho jsme už dosáhli a před jakými výzvami stojíme. Jde o to opravdu vytvořit velmi silný rámec, silnou metodologii, která má právě pomoci provádět listinu základních práv na všech eh, úrovních a jde o to samozřejmě posílit ty schopnosti všech úředníků tak, aby měli opravdu ty důležité schopnosti, aby je také využívali tím řádným eh, způsobem, vždy tedy eh, v souladu s hlavními pravidly. Na to potřebujeme samozřejmě hlavně a prvotně eh, příslušná školení pro úředníky Evropské komise, hlavně co se tedy týče těch odvětvových záležitostí a vytváření nových politik, za které jsou tito úředníci zodpovědní. Ale také je velmi důležité, abychom navyšovali a zlepšovali naše schopnosti monitorování nových trendů a podívali se také na to reálné provádění legislativy in situ, tedy na národní úrovni. Evropská komise se Eh, tedy zabývá obecnými ustanoveními, které mají co do, do činí s hodnocením fungování eh, těchto nástrojů. Například směrnice o boji s terorismem. Tady máme právě hodnocení o dopadech. U něhož Evropská komise řekla, že bude tady opravdu zásadně tedy zohledňovat právě dopady, které tato směrnice může mít na dodržování eh, základních práv. Takže samozřejmě nechceme zůstat nebo zastavit se eh, pouze nad reflexí a myšlenkami eh, o tom, jaký rozsah působnosti tyto, tyto politiky budou mít, ale také jaké dopady budou mít na jiné oblasti a eh, jsem si vědomá, že už jsem hovořila dlouho, to znamená děkuji za vaši pozornost a předávám slovo. Děkuji mnohokrát. A nyní si vezmu slovo já jako zpravodajka tohoto tématu. Chci ze srdce poděkovat všem řečníkům, zejména panu profesoru Dešutrovi, za velice cenou studii, práci, kterou se zabývám, se mohla z velké části sestavit eh, díky vaší studii. Tento dokument nám byl dán k dispozici, já nevím, jestli ho máme online, anebo vytisknuté. Naše setkání je prvním krokem při zkoumání um, půdy k tomu, abychom mohli sepsat tuto zprávu. Já bych chtěla položit několik otázek při této příležitosti. Konkrétně se chci zaměřit na eh, tuto chartu za prvé ve smyslu, jak rozšířit interpretaci článku 51 a úlohu, kterou mohou hrát jiné zdroje práva, jako Evropská umluva o lidských právech, sociální charta, Mezinárodní eh, organizace práce a další mezinárodní orgány, také i vnitrostátní eh, orgány, o kterých hovořila paní doktorka Ramo. Myslím, že nejjasnějším příkladem té nejasnosti, která zde zůstává ohledně článku 5, je hospodářská zpráva a řízení. Eh, to je v kompetenci EU. Nicméně eh, by se eh, měla řídit respektováním této charty. Může se tedy jednat o rozhodování orgánu, který je mezinárodní, ale není evropským, evropskou institucí, jako je to například orgánu eurozóny, euroskupina tedy, a jak na to, jak už o tom hovořil pan de Šutr. Hlavními aktéry e, politik, například e, e, orgány stabilizaci a další, tu jsou především Evropská centrální banka, a další orgány, které jednají přímo v evropském právním rámci, musí tedy respektovat jednotlivé články Charty základních práv, které se vztahují k, ke všem institucím a také k politikám. Zaměřím na provádění těchto politik, které vyplývají z evropského eh, evropského eh, stabilizačního mechanismu. A eh, také se to týká všech eh, částí memoranda o porozumění. Co se týče pole působnosti charty, tam musíme říct, že máme hodně rozhodnutí eh, soudního dvora ohledně, co se tý, mm, ohledně především mm, Evropského mechanismu stability. Správně pan profesor Šutr citoval to rozhodnutí z roku 2016 týkající se eh, memoranda eh, s Kyperskou republikou, kde soudní dvůr potvrdil zcela jasně kompetentnost eh, charty ohledně aktů evropských institucí i tam, kde evropské instituce nejednají přímo v institucionálních právních aktech. Jakým způsobem bychom si mohli představit tedy eh, rozšířenější aplikaci těchto principů? Například to rozhodnutí, které vy jste citovala z roku 2016, Ledra, to je nějaká výjimka, která potvrzuje pravidlo v rozhodování soudního dvora takže eh, soudní dvůr jinak je velice restriktivní, co se týče interpretace článku 51, anebo naopak eh, je to trend, který se eh, zde ukázal. Paní profesorka například hovořila o tom, že, ten, že soudní dvůr je příliš restriktivní ohledně článku 51. Další otázka, kterou bych chtěla položit, se týká Eh, podle působnosti charty ohledně působnosti euroskupiny. A eh, o tom již hovořila i paní Hybner, paní předsedkyně našeho výboru. Příklad euroskupiny je důležitý pro všechny další politiky, které se budou zaměřovat na posilnou spolupráci já se obávám, že může vzniknout celá série dalších eh, orgánů založených na posilné spolupráci eh, a budou se zakládat na eh, mezinárodní spolupráci, zejména co se týče obraných politik. A byly by tedy mimo mm, pole působnosti Charty základních práv. Co se týče článku 263 smlouvy, a možnosti zrušení e, nějakého rozhodnutí. E, to tedy neplatí pro euroskupinu, protože euroskupina je neformálním organismem, takže e, nemají právní zás- závaznost respektive nemají právní e, subjektivitu. Jak se díváte tedy na čtení článku 51 v rámci e, e, smlouvy? Jak byste nám to mohl vysvětlit? Měli, měla by zde být provedena analýza kompatibility. A jak už jsem se zmiňovala tedy o jiných právních zdrojích, Eh, jakým způsobem bychom je mohli začlenit do hodnocení dopadů rozhodování jednotlivých orgánů Unie, abychom posílili závažnost eh, dodržování základních práv tak, aby byly připojeny již k těm ústavně závazným eh, právům, která jsou v chartě vyjmenovaná, například co se týče sociální charty a tak dále. A další věc, kterou bych chtěla vidět, možná toho chci vidět moc, je rozdíl, nebo zda je rozdíl v chartě mezi občanskými právy a sociálními principy. To je téma, kterému se věnuje zpráva pana Dešutra, ale já bych ráda věděla, jak se mm, poprat s tímto problémem, protože sociální principy jsou méně závazné než občanská práva a těžko se prosazují. A na závěr, jak máme předejít tomu, že nerespektování lidských práv nebo základních práv, tedy charty základních práv, se stane jakýmsi do, retorickým dodatkem, že bude e, ta, tento text přičlenován ke všem politikám e, Evropské unie, například co se týče migrace. Že se řekne, e, migrační politiky přinášejí k porušování, evidentnímu porušování práv ale vždy se ve všech textech píše, že toto se bude dít eh, v rámci respektování lidských práv, ale ono to potom reálně nic eh, neznamená, eh, aby se jen nakonec napsala nějaká klauzule, aby se aby se uspokojili ti, kteří jen povrchně čtou. A teď předám slovo panu Elmaru Brokovi, který je Strany zpravodajem to není, paní Sylvie Kaufmann. Vy jste stěnová zpravodajka, prosím. Já, eh, vielen Dank. Děkuji, děkuji, Barbara. Já se omlouvám, že jsem přišla až nyní, ale dnes se synchronně odehrává několik věcí, takže jsem opravdu nemohla přijít dříve. Nicméně bych velmi ráda poděkovala autorům a autorkám všech studií. Myslím si, že všechny tyto studie jsou opravdu vynikající a jsou velmi důležité, protože také zcela jasně poukazují na to, že listina v celé oblasti základních práv vlastně zajišťuje nejen občanům EU, ale všem občanům, které se, kteří se vyskytují na tomto území, opravdu poskytuje základní ochranu a je důležitá vlastně pro všechny osoby, které jsou zodpovědné také za provádění této legislativy. A je tedy velmi důležité, aby všichni, všichni, kteří jsou zodpovědní za vytváření nové legislativy, naprosto a dokonale respektovali to, co vychází z listiny základních práv. Jen pár připomínek. Za prvé, já jsem opravdu s velkým zaujetím četla studie týkající se té hospodářské zprávy Economic Governance. A co se týče těch závěrů studie, to znamená, že všechny nástroje, které byly vytvořeny, eh, také vlastně z důvodu finanční krize, a snažili se eh, tedy hledat řešení i v souvislosti tedy s evropským semestrem, tak myslím si, že všechno jasně poukazuje na to, že listina základních práv není ještě zcela zohledňována. Není zohledňována tak, jak by měla být zohledňována, což je v podstatě zpráva či hodnocení, eh, se kterým musíme všichni něco dělat. Není možné, aby jednotlivé oblasti evropské politiky, politiky například makroekonomické eh, reformy, v podstatě nezohledňovali listinu tak, jak k tomu dochází ve všech ostatních oblastech. Ono to je samozřejmě všechno v zájmu našich občanek a občanů, protože jde přece o jejich práva, o práva, která musí být dodržována. Za druhé, evropské agentury. Já si myslím, že i ty hrají velmi důležitou roli v souvislosti s listinou základních práv, protože i tyto agentury ovlivňují každodenní život 500 milionů občanů. A tady chci podpořit eh, ten závěr, ze kterého vyplývá důležitost sdílení osvědčených postupů mezi jednotlivými agenturami a toto sdílení musí být i více posíleno a proto tady máme také ty jasné pokyny související právě eh, se sdílením a výměnou osvědčených postupů. Třetí bod, který je, myslím, velmi důležitý s tou na, pro, tuto naší, eh, pro tuto naší diskusi. A tady jde o roli, kterou hrají členské státy. Členské státy musí při provádění evropského práva aplikovat a zohledňovat listinu základních eh, práv. A právě tady v té oblasti provádění evropského práva musí hrát klíčovou roli na národní úrovni. Myslím si, že tady opravdu důležitou roli hrají nejen národní parlamenty, ale samozřejmě také příslušné národní úřady hrají velkou roli a nesou také velkou zodpovědnost. A to hlavně i v souvislosti tedy s prováděním a aplikací eh, listiny základních práv, eh, což je něco, co, čemu musí být i nadále věnována větší pozornost. Paní zpravodajko, i vám bych velmi ráda poděkovala za vámi odvedenou práci na tomto dokumentu a děkuji vám také za ten pracovní dokument, který byl zveřejněn a já doufám, že tímto směrem budeme postupovat všichni dohromady dál a těším se na naší zájemnou spolupráci. Děkuji, Silvii. Chtěla bych eh, vás požádat, abyste byli trochu stručnější ve svých příspěvcích, eh, řekněme do dvou minut, protože jinak nebudeme mít čas na reakce od našich eh, řečníků, například pana profesora. Tak, teď bych chtěla dát slovo panu Ujazdovskému nikoli. Paní Majte. Děkuji. Bylo to velice zajímavé, všechny ty příspěvky. Velice zajímavý je také dokument, který nám předložila Barbara. A my bychom skutečně chtěli zvláště zdůraznit to, jak posílit plnění listiny základních práv, což by eh, měl být takový eh, mm, předchůdce eh, listiny občanských práv občanů EU. Je to tedy téma které možná zatím ještě není prakticky možné, ale je to, řekněme, už takový náš sen. Eh, takže děkuji mnohokrát, eh, Barbaro, a mm, pokračuj tedy v tom, co eh, si započala. Děkuji, Majte. Nyní Josep Terikabras. Děkuji. Já budu hovořit z hlediska petičního výboru. Ale nebojte se, mám osm bodů které jsou velice důležité, ale ne, nemějte strach velmi stručné. Za prvé, Velké množství peticí v našem výboru poukazuje na deficit, na nedostatek mm, eh, zohlednění základních práv v právních předpisech EU a jejich provádění v členských státech. Za druhé, rámec základních práv se zlepšil v posledních deseti letech, ale stále ještě existují velké eh, rozdíly, eh, pokud se podíváme na výsledky v terénu. Za třetí je třeba podporovat eh, zakotvení vysokých standardů základních práv již v rané fázi tvorby politik a právních předpisů. Za čtvrté, vyjadřujeme politování nad nedostatkem konzultace v otázce základních práv při eh, navrhování textu EU. Agentura pro základní práva by měla být tedy konzistentně konzultována. A za páté je mimořádně důležité zajistit eh, revizi návaznosti ECI. Eh, je třeba říci, že některé členské státy zanedbávají svou povinnost zajišťovat, zajišťovat základní práva. Za sedmé litujeme eh, nedostatek komunikace, informování o základních právech eh, vzhledem k občanům. Nezmiňuje se to dostatečně ve veřejném diskursu. Nemělo by to být tedy zanedbáváno ani politicky, ani finančně. Za osmé, to je tedy závěrečný bod, je velké množství peticí eh, týkající se článku 51. A tento článek tedy potřebuje naléhavě širší výklad. Vy jste tady hovořili o jedné výjimce eh, týkající se výkladu, ale paní předsedkyně, výjimky nepotvrzují pravidla. Ne, ne, vy jste říkala, že výjimky potvrzují pravidla, ale to se tak obvykle říká, ale oni nepotvrzují pravidla. Ale e, ukazují právě, že ta pravidla nejsou dobrá, protože je pak třeba přijímat výjimky. Děkuji. Ale v tom je právě ten význam e, výjimky, že potvrzuje pravidlo. Dobrá výjimka potvrzuje potvrzuje tedy pravidlo, které je špatné? V tom je ten smysl. Děkuji. A nyní za Libe pan Denis de Jong. Děkuji, Barbaro. Ano, jsem tady jako předkladatel stanoviska výboru Libe. Mám eh, dvě otázky. Eh, na profesora Škutera. Eh, Velice mě zaujalo, co říkal o zahraničních vztazích a eh, například pokud se uzavírá obchodní a investiční dohoda, tak chceme umožnit aktivitu v nějakých třetích státech a víme, že někdy třeba v případě Nigérie eh, se řeší problematika dětské práce, řešila to například firma Shell a pokud ta firma je tedy eh, usídlena v EU, eh, tak si říkám, zda bychom tedy právě neměli používat náš systém základních práv pro tyto oběti ve třetích státech, které se snaží o nějaké opravné prostředky. Eh, myslím si, že to je zatím velké prázdné místo, vlastně eh, přístup k opravným prostředkům pro tyto oběti. Eh, druhá otázka by byla adresovaná na komisi. Já si velice cením veškeré práce komise ale chtěl bych poukázat na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, který budem, kterou budeme projednávat odpoledne na výboru pro rozpočtovou kontrolu. A účetní dvůr řekl ve své zprávě, že komise ve svém podpůrném programu pro Řecko vůbec nezohlednila sociální aspekty. Až teprve teď se připravují e, posouzení sociálních dopadů, což je trochu pozdě, protože všechny malé a střední podniky už zbankrotovaly, e, je známá chudoba důchodců v Řecku a kromě toho Řecko navíc eh, bylo e, vlastně se na něj poukázalo pro nedodržování Evropské sociální charty a já tedy by se eh, chtěla zeptat, eh, zda eh, komise v, ve stazích členskými státy řeší právě i takovéto sociální aspekty sociální práva. Děkuji. Děkuji, Denisy. A nyní Georgi Šeplin má slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji samozřejmě i panelistům za příspěvky. A dovolte, abych vám nejprve něco přečetl. Lidská důstojnost je neporušitelná, je třeba ji e, respektovat a chránit. To je uvedeno v článku jedna listiny základních práv. Eh, o lidské důstojnosti se nikdy nemluví. Je to také součástí univerzálních hodnot, jako je eh, solidarita a další, které jsou zmíněny v preambuli. A pak je tady článek dvě smlouvy o EU, kde se také začíná právě vyjádřením eh, k lidské důstojnosti. A nikdo tady nezmiňoval lidskou důstojnost. Proč? Jakou úlohu se hrává? máme lidskou důstojnost vnímat jako základní princip všech základních práv, podle vašeho názoru? A pane profesore, je to něco, co se co se blíží k tomuto výkladu podle vašeho názoru? A jak praxe EU e, vlastně e, se uplatňuje v souvislosti s lidskou důstojností. Je tedy lidská důstojnost e, něčím, na základě čeho se hodnotí veškeré evropské principy a hodnoty. Děkuji. A nyní bych tady poprosila řečníky, aby se vyjádřili, pokud chtějí, aby odpověděli na otázky, které byly položeny. Možná eh, pan profesor De Schutter může začít. Děkuji mnohokrát za tyto velice zajímavé eh, a početné dotazy. Já se tedy pokusím eh, zodpovědět pět z nich velice stručně. Začnu paní Spinelli s vaší otázkou, která se týkala zdrojů jiných než je listina základních práv. Vy jste mluvila o Evropské umluvě o lidských právech, eh, dále dohoda o Mezinárodní dohoda o sociálních právech, eh, Evropská sociální charta a podobně. Článek 6 odstavec 3 smlouvy o EU vlastně vyžaduje, aby se i tyto texty zohlednily vedle listiny základních práv Eh, tak eh, to je tedy velice důležitá poznámka, kterou jste učinila. Chtěl bych zdůraznit, že eh, nejdůležitějším vnějším zdrojem je Evropská sociální charta. Proč? Protože listina základních práv EU byla selektivní ohledně toho, jak se zapracovávala ustanovení Evropské sociální charty Rady Evropy do té listiny a teď tedy vidíme, že e, roste určité napětí mezi Radou Evropy a EU právě v této věci, jak by se měla vnímat Evropská sociální e, charta v e, tvorbě politiky v EU. Evropský výbor sociálních práv, což je nezávislý orgán, který monitoruje sociální chartu, odmítl předpoklad, že by evropská opatření byla slučitelná s Evropskou sociální chartou, proto, že právě ta sociální charta není dostatečně zohledňována při tvorbě právních předpisů v EU. Například se to řešilo i v souvislosti případu e, Francie, e, tedy Confédération Générale du Travail, odborová organizace e, versus Francie z června 2010. A pak tady byl ještě rozsudek Laval z prosince 2007 a švédský legislátor vlastně pozměnil švédské právní předpisy právě s ohledem na rozsudek ve věci Laval. A na základě toho eh, totiž bylo řečeno, že eh, Švédsko porušilo sociální eh, chartu v případě, který vlastně předložili švédské odborové svazy. A je celá řada rozhodnutí potom, která se týkají Řecka, Eh, a podle nich vlastně Řecko porušuje Evropskou sociální chartu, ale přitom Řecko vlastně jenom provádělo to memorandum o porozumění z let 2010 a 2012. Takže myslím, že to nejdůležitější eh, je, že listina základních práv není vyčerpávající. Eh, Například článek 6 odstavec 3 eh, musí být také eh, tedy zohledněn a mm, pozornost si vyžaduje především Evropská sociální charta. Druhá poznámka se týká toho, eh, co říkala paní Spinelli o euroskupině. Když euroskupina zaujímá nějaké stanovisko, je to politické stanovisko, které se potom provádí formou opatření, která mají ovlivnit práva e, občanů. Například slavný, eh, ten slavný případ Ledra Advertising, byla to právě euroskupina, která přivítala dohodu mezi členskými státy eurozóny a Kyprem, a v návaznosti na toto požehnání eurozóny Kypr přijal určitá opatření, která potom byla eh, zjištěna jako potenciálně porušující základní práva. To znamená, euroskupina musí vědět, že ať už zaujmou jakékoliv stanovisko, tak to stanovisko musí splňovat eh, požadavky na základní práva, protože jinak v pozdější fázi to může mít důsledky. To je velice důležitá informace plyne eh, z toho rozsudku ve věci Ledra Advertising z roku 2016. Potom tady byla otázka eh, dalšího člena výboru na členské státy. Já si myslím, že členské státy by měly mít lepší vodítko k tomu, jak uplatňovat evropské právní předpisy, zvláště některé směrnice, které dávají e, členským státům široký prostor pro posouzení ve fázi provádění. A e, je třeba, upozornit na to, že třeba občanská společnost se někdy obává to, že některé směrnice nejsou příliš přesné v tom, jaká opatření by se neměla přijímat při provádění směrnice, protože v případě, že tedy členské státy mají možnost volby. A právě zde by komise mohla eh, vypracovávat eh, nějaká sdělení, která pomohou členským státům eh, vlastně při tom provádění, třeba ve spolupráci s Eh, agenturou základních práv. Paní Ravo tady zmínila ex post hodnocení dopadů nástrojů EU. A toto hodnocení, pokud jsem to dobře pochopil, by právě mělo obsahovat i eh, hodnocení dopadů na lidská práva a tato takzvaná doložka randevu vlastně eh, vyhodnotí vlivy toho provádění. Členské státy by také měly e, posílit e, soudní opravné prostředky na národní úrovni. Soudní dvůr EU a e, národní soudy jsou vlastně součástí jediného soudního systému a jak víme z, z případu Levech versus Evropský parlament z roku 86 by měli společně chránit Eh, právní stát v EU a tam by tedy neměly být žádné nedostatky v soudní ochraně a zatím členské státy v této věci nečiní dostatek, eh, jak by měly podle článku 19 smlouvy. Za čtvrté eh, pro pana Terry Cabrase, který tady vlastně nadnesl osm zajímavých bodů v rámci mm, tedy stanoviska petičního výboru. Vidím, že už opustil sál, ale uh, Eh, chtěl bych k tomu říci, že mnohé petice, které přejdou na petiční výbor, eh, jsou potom zdrojem informací pro komisi eh, a může se to použít vlastně v řízení pro porušení povinnosti členským státem. Komise má veliký prostor pro posouzení vlastně toho, jaký stát by měl být případně e, stíhán nebo jaké řízení pro porušení práva by se mělo e, zahájit. Já myslím, že když e, petiční výbor dostane nějakou petici, kde je vyjádřen nějaký jasný zájem občany, tak komise by měla vlastně na základě toho uvést, proč třeba ten konkrétní případ eh, neřešila, eh, protože už vlastně to bylo zkontrolováno demokraticky voleným parlamentem. Komise vlastně eh, se může sama rozhodnout, který stát bude stíhat a který ne, a to znepokojuje mnohé nevládní organizace. A pátý, poslední komentář k otázce pana Denise de Jonga z výboru LIBE ohledně firm, které působí ve třetích zemích. To je samozřejmě velice důležitá otázka. Máme nařízení Brusel 1 44 lomeno 2001 a podle tohoto nařízení eh, lidé, kteří se stali oběťmi evropských firm, Ehm, z hlediska lidských práv, tak se mohou vlastně soudit s tou danou firmou v jejím domovském státě. To je třeba případ Shellu a Nizozemska. A to by se mělo tento nástroj používat systematičtějším způsobem a členské státy by měly usnadnit přístup obětí ke spravedlnosti v souladu s tím, co vlastně uvedl i výbor pro ekonomická a sociální práva ve svém komentáři číslo 24, pokud jde o povinnosti státu a podnikatelské aktivity. Tento obecný Eh, komentář zmiňovaného výboru OSN jasně ukazuje, že je třeba eh, regulovat eh, tuto otázku na základě jurisdikce toho státu, kde má Eh, ta firma eh, sídlo v případě, že ten daný stát tedy ratifikoval eh, příslušnou dohodu. Bohužel EU e v diskusi na toto téma zaujala velice defenzivní postoj v té Radě pro lidská práva, pokud jde o dojednání nové mezinárodní smlouvy na toto téma. A to navzdory tomu, že pro EU by bylo velice zajímavé, aby se vytvořily jasné rovné podmínky, tak aby všechny regiony, tak jako EU, pečlivě monitorovaly aktivity svých firm i ve třetích třetích zemích. Je to důležité i pro firmy, aby měly jasně daná pravidla a EU by jim tedy měla pomoci tím, že se bude účastnit těchto diskusí. A teď třeba ve Spojeném království, v Nizozemsku, ve Francii eh, máme eh, důležité zákony, například z 21. března 2016 eh, zákon ve Francii, který se týká povinnosti náležité péče, due diligence a stále více podniků jsou v situaci, Eh, kde vlastně si nejsou jisté, ty, jaké povinnosti pro ně platí a bohužel dochází potom narušování mezinárodních trhů, protože eh, v různých eh, oblastech se postupuje různou rychlostí. Takže pane De Jongu, myslím, že v této oblasti může EU dělat více. Thank you. Děkuji. Děkuji, chcete k tomu ještě něco říci? Velmi, velmi stručně k tomu něco řeknu. Uh, za předsednictví. Co se týče té hospodářské dimenze, která byla zmíněna, tak tam má co dočení samozřejmě se všemi ostatními evropskými politikami. Ta ekonomická politika eh, samozřejmě také spadá do aplikace, jak se do rozsahu působnosti této listiny. Takže samozřejmě tady je třeba aplikovat tu zásadu lidské důstojnosti, co se týče těch agentur, tak já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby byla posílena výměna eh, dílených eh, postupů, kdyby také byla navýšena vizibilita, viditelnost těchto agentur, včetně tedy agentury pro základní práva. Ta zde byla také zmíněna, ta hraje klíčovou roli. A co se týče členských států, tak eh, opravdu eh, je tomu tak, že všechny členské státy samozřejmě musí respektovat listinu základních práv. A Evropská komise poukazuje také na to, a to je pozitivní trend, že národní soudy stále častěji se odkazují na listinu základních práv. A e, tady samozřejmě byla e, postavena ta otázka, tedy co, co musí tedy udělat členské státy. Já si myslím, že tady to je společná zodpovědnost na všech. Připomínat si základní práva stále a pravidelně samozřejmě, že Evropská komise je strašně nízkou, na to nesmíme zapomínat. A také souhlasím s komisí a s dalšími řečníky, že tady máme ještě další zdroje eh, základních eh, lidských práv, která, které musí být eh, zohledňovány také ECHR, což je něco, co musíme také respektovat v průběhu legislativního procesu máme tady také Eh, článek 53 charty, eh, která, který říká, že v žádném případě tomu není tak, že by mezinárodní úmluvy měly nějaké restriktivní, eh, restriktivní účinek. Paní Ravo, chcete k tomu ještě něco říci? Velmi, velmi stručně. Řečnice hovoří bez mikrofonu? Tak. Já eh, mám k tomu čtyři body. Začnu tou otázkou pana de Jonga v souvislosti tedy s účetním dvorem. To znamená, že tady ty věci v těch ekonomických eh, programech přizpůsobení Eh, takže tyto programy v podstatě nezohledňují dostatečným způsobem základní práva. Já chci eh, říci, že tady ty programy pro přizpůsobení budou v budoucnosti daleko více zohledňovat tady listinu základních práv a budou také eh, respektovat eh, to, za čím stojí Evropská komise, to znamená dodržování eh, principu sociálního pilíře. V tuto chvíli ale nemám mandát na to, abych se o tom vyjadřovala ještě více dopodrobná. Co se týče tedy toho výkonu samotného a porušování listiny ze strany členských států, tady bych ráda zdůraznila jednu věc. My jsme se shodli na tom, že je třeba se podívat také na to provádění in situ, na hodnocení ex post, provádění některých klíčových nástrojů, to jsem zmiňovala já a e, zmínil to také pan de Schutter. A také otázka peticí. Ano, také my k peticím přistupujeme velmi vážně, velmi pečlivě je eh, analyzujeme a ve chvíli, kdy tedy eh, máme pochopnosti a vidíme tedy tady nějaký materiál průkazní k tomu, že tedy dochází v některé oblasti porušování práv, no tak eh, jednáme. Velmi často se stává to, že petice hovoří o otázkách, která, které nespadají do rozsahu působnosti listiny základních práv. To znamená, že tady dochází eh, k odfiltrování eh, některých eh, petic, to je možné. A poté ještě, co se týče co se týče intervencí ex ante ve chvíli, kdy jde o poskytování podpory členským státům v oblasti implementace a respektování a souladu s listinou základních práv, takže tady my pořádáme různé workshopy týkající se transpozice. Agentura pro základní práva se tady také angažuje, to znamená, my využíváme velmi hodnotnou expertízu této agentury a tím se dostávám ke druhému nebo třetímu obodu, to znamená, že to má velký dopad vlastně na formulaci eh, či přípravu těchto legislativních eh, aktů. Tady Evropská komise ve chvíli, kdy jde o záležitosti, které spadají do jejich pravomocí, tak eh, samozřejmě to zohledňují přípravné fázi legislativy. A co se týče toho prostoru pro občanskou společnost, tak ano, je tomu opravdu tak, že Evropská komise souhlasí s tím, že agentury či různé eh, instituce organizace eh, zastupující občanskou společnost eh, přidávají velkou hodnotu, jsou velmi důležité, jsou respektovány. A my i v souvislosti s tím neustále se zmenšujícím se prostorem pro určité, eh, pro, pro jaksi ochranu eh, jsme eh, jsme vlastně provedli hodnocení, to znamená, hovoříme v podstatě o tom neustále se zmenšujícím se prostoru pro angažovanost právě organizací občanských tedy eh, organizací občanské společnosti, tak tomu se věnujeme. Je to jedna z našich výzev, snažíme se to eh, zlepšit a my v tuto chvíli se zamýšlíme nad tím, jak těmto organizacím eh, poskytnout pomoc. A co se tedy týče opět té role organizací občanské e, společnosti, e, organizací, které by mohly nesplňovat tedy e, listinu základních práv, tak tady samozřejmě opět zasahujeme. V této souvislosti také vedeme dialog s Maďarskem a hledáme nějaké nápravné prostředky nebo nápravu prostě té současné situace. Děkuji. Já jsem opravdu velmi vděčná všem dnešním řečníkům a doufám, že i nadále zůstaneme eh, v kontaktu, co se týče tohoto tématu. A nyní začínáme další bod na pořadu jednání a jde o provádění ustanovení smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů. A tady je zodpovědnou osobou pan Paulo Rangel. A tady hovoříme tedy o něčem, o čem jsme začali intenzivně hovořit v roce 2015 v září. Eh, chci říci, že on provedl několik eh, přeskumných eh, aktivit, workshop, ICM, vyšetřovací mise, hodnocení dopadů, také se zabýval právním stanoviskem a teď budeme vlastně přistupovat rovnou k rozpravě o návrhu této zprávy a tady, tady budeme postupovat tak, jak se postupuje v oblasti jak si právě těch zpráv o provádění, o implementaci protože ty musí být, to jsou zprávy, které musí být odsouhlaseny na úrovni výboru a to rok od první autorizace, pokud tedy nebylo požádáno či vyžádáno jinak. A, tady pro tuto zprávu si koordinátoři vyžádali prodloužení a to bylo předložené 7. července roku 2017. To prodloužení vyžádané má trvat do e, ledna roku 2018. Tady pan e, zpravodaj, pan Paolo Rangel, tedy dnes představí svou zprávu. Tak prosím, pane Rangele, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Takže já bych rád pohovořil nejdříve o logistice. Já si myslím, že už jsme v tom stavu, kdy v lednu opravdu budeme moci v rámci AFKA hlasovat o této zprávě, nicméně to samozřejmě bude vycházet či záviset na různých eh, stanoviscích a postojí v rámci různých postupů. Samozřejmě to bude také eh, odvislé od jaksi oficiálních překladů, technické eh, revize, což vždy nějakou dobu trvá, i když doufám, že to všechno půjde poměrně rychle. Doufám. Dále bych také rád řekl, že si myslím, že je velmi důležité, aby návrh této zprávy byl představen tak, abychom se mohli zamýšlet nad možnými pozměňovacími návrhy na různých úrovních. To znamená, že tady minimálně na úrovni výboru či na úrovni konference předsedů by to mělo být něco, co už by mělo být jak se předloženo, představeno, protože to je opravdu hodně napojené a propojené se s spoustou vlastně aktivit, eh, které se provádějí ve spolupráci s národními parlamenty. To znamená, že všichni na to mají velký zájem. A kromě toho tady máme ještě jiné platformy, které jsou trošičku, které mají trošičku jiné platformy, ale já si myslím, že v tuto chvíli je opravdu na čase, abychom si o těchto dokumentech pohovořili, abychom je také představili Eh, protože to je něco, co bude mít velký dopad na eh, mnoho aktérů na různých úrovních. To znamená, že to není něco, co by se omezilo pouze na náš eh, výbor. Co se týče toho, té praktické působnosti, tak tady ty návrhy či ten návrh, o kterém jsme již hovořili, když jsme hovořili o tom pracovním dokumentu, tak vlastně to, co zaznělo, už se odráží v tomto návrhu dokumentu, i když eh, chápu, že tady se to snaží také poskytnout určitý ústavní kontext i v souvislosti tady s tím přístupem či postojem k, eh, k příspěvku národních parlamentů k evropské demokracii. Takže začínáme s něčím, co v podstatě zní jako eh, samozřejmé a co také už vychází z různých jiných zpráv. To znamená, ta hlavní funkce národních parlamentů v evropské demokracii je eh, přeskoumávat v podstatě eh, práci svých vlád, které se tedy podílí na práci rady národní parlamenty musí mít prostředky, nástroje pro to, aby mohli provádět kontrolu a dohled nad svými výkonnými orgány. To znamená, že já jsem začal tím, že jsem zmínil tyto hlavní funkce, hlavní funkce národních parlamentů. A tady v tomto případě se snažíme eh, říkat eh, vlastně nebo hovořit o věcech, které lze zlepšit. Samozřejmě začínáme tady eh, s chůzemi kozaků, je třeba zmínit ale také bilaterální eh, dohody a schůzky za účelem zlepšení osvědčených postupů a eh, to je samozřejmě něco, o čem hovoříme stále, protože vždycky, když se setkáváme se zástupci národních Eh, parlamentu tak všichni, všichni chtějí eh, sdílet osvědčené postupy, eh, praxe, chtějí vědět, jakým způsobem pracují jiné parlamenty, kdo se těch jaksi dohlížejících misí či kontrolních misí účastní, ale jak vypadají jejich postupy na národní úrovni, s jakými nástroji pracují, proto, aby v podstatě mohli vykonávat tu kontrolu a posilovat svou pozici. Tak to je možná jeden z hlavních aspektů, když je spíše technického charakteru. Máme tady ty IPECy, to znamená, že to je něco, co opravdu podporujeme. To znamená, podporujeme aktualizaci IPECů, a chceme zajistit tedy aktualizaci a posílení eh, iPeku a tady jsme získali už velkou podporu Evropského parlamentu a jsem velmi rád, že tedy eh, nám to poskytuje velmi dobrou platformu, takovou agoru pro výměnu názorů. A to nejenom proto, aby vlastně národní parlamenty se mohly více angažovat na evropské úrovni, ale proto také, aby měli lepší jaksi dohlížecí eh, schopnosti nad výkonnými orgány eh, své země. I tady v této souvislosti se snažíme jít trošičku dále a to už jsem, jsem také zmiňoval. Toto všechno je možné samozřejmě vždy v souladu postupem. Ten postup musí být takový, že vlastně budeme respektovat pravidla všech národních parlamentů, jejich eh, postupy, jejich procesy a lidé, kteří znají nebo umí německy, tak jistě znají ten eh, výraz organizacionsgewalt, to znamená pravidla, jimiž se řídí veřejná zpráva a já už jsem to zmiňoval mnohokrát. To znamená, několikrát tady byl zmíněn evropský semestr, protože tady samozřejmě velkou roli hraje také rozpočtová síla. Pravdou je to, že ve chvíli, kdy jak si ty, eh, ta procesní eh, pravidla budou aplikována i v rozpočtové debatě, tak eh, ta, ty nástroje prostě budou moci využívat eh, ve všech vyjednáváních, nejen na národní úrovni, ale také v rámci vyjednávání s komisí, eh, s radou. Tak to znamená, že vy můžete opravdu poté také eh, sledovat vše, co se děje na všech úrovních v rámci vyjednávání mezi různými orgány a institucemi což je něco, co se vlastně týká jednotlivých národních parlamentů. To znamená, že pokud oni budou chtít změnit své procedurální praktiky se vědomím toho, že existuje evropský semestr, tak vlastně tím mohou získat v podstatě možnost jaksi sdílení či jaksi eh, navrácení pravomocí, o kterých si myslí, že je ztrácejí. Takže to je v podstatě takový paralelní proces mezi tím, co se odehrává na evropské úrovni a tím, co se odehrává na evropské úrovni. To znamená, národní parlamenty mají opravdu velmi silný hlas v této oblasti. To znamená, je to ta jejich primární funkce, kontrola jejich vlastních eh, eh, vlád ve chvíli, kdy ty procedurální praktiky v podstatě přizpůsobí samozřejmě eh, těm dalším příslušným normám. Takže to je pouze jedno z doporučení. Nicméně si myslím, že to je velmi důležité eh, zmínit, protože tady jsou opravdu Eh, desítky případů, v níž národní parlamenty mohou mít opravdu stoprocentní pravomoci ve chvíli, kdy se proto roztohodnou. A další věc, kterou je třeba zmínit. Lisabonská smlouva ještě před Amsterdamskou eh, smlouvou, takže hlavně Lisabonská smlouva je smlouvou parlamentu, je smlouvou národních parlamentů, dává jim daleko více pravomocí a síly, než jsme měli předtím a hraje opravdu, nebo dává národním parlamentům opravdu specifické pravomoci. To znamená, tady národní eh, parlamenty nenesou pouze zodpovědnost nebo nemají pravomoci pouze s ohledem na svou vládu, ale také s ohledem nebo vůči eh, evropským institucím. A proto já si kladu otázku. Pokud, pokud by členské, nebo členské státy jsou zastoupeny v Evropské radě. A proto, proto se ptám, jak ještě jinak by mohli jednat, když jsou součástí Evropské rady. To znamená, jakým způsobem tedy v rámci ústavního práva chtějí ještě tu situaci pozměnit. Oni v podstatě prostřednictvím svého zastoupení poskytují evropské úrovni tu diverzitu, která vychází z jejich zkušeností z národní úrovně. Ve chvíli, kdy tedy na naše zasedání přijde někdo z Národního parlamentu, no tak e, nás obohacuje vlastně tou svou vlastní zkušeností, přispívá k e, rozmanitosti. E, Eh, někdy menšina ze Slovenska může být většinou eh, v Belgii a tak eh, to lze aplikovat na různé státy. To znamená, že díky nim, díky nim v podstatě nabýváme nebo získáváme více rozmanitosti. To znamená, že oni přispívají, opravdu navyšují rozmanitost tohoto demokratického procesu. To znamená, Tady na národních úrovních samozřejmě existují různá stanoviska a to je pro demokratizaci Evropy velmi důležité. To znamená, že tady samozřejmě máme tu eh, úroveň Evropské rady, kde jsou zastoupeni, která je tedy zastoupena nebo v níž pracují zástupci národních eh, vlád. A tady ale funguje ta spolupráce vice versa. Takže to je také jeden důvod, proč je třeba tedy tuto spolupráci posilovat. Protože v některých případech to tak nefunguje. To znamená, že eh, začlení či účast zástupců národních parlamentů musí vždy odrážet právě pluralismus a rozmanitost. Protože může se stát, že různá stanoviska různým způsobem, tedy vyjadřují vůli parlamentu které, které mohou eh, zastávat různé národy, názory. Pardon. To znamená, že toto by mohlo představovat opravdu zásadní příspěvek do celého tohoto procesu. Samozřejmě, tady je třeba vždy respektovat dvě věci. Pokud tady existuje nějaké odůvodněné stanovisko eh, většiny, no, tak samozřejmě parlament musí toto stanovisko eh, zastupovat. A ve chvíli, kdy tady hovoříme o jednacím řádu národních eh, parlamentů, tak je to něco, co v podstatě my také na evropské úrovni musíme respektovat. Ale tady mám určité návrhy, které si myslím mohly národním eh, parlamentům eh, poskytnout ještě něco nového. My přirozeně, a navrhujeme to tady také, navrhujeme eh, zjednodušení v určitých procesech, včetně tedy různých schůzí a společných jednání. Což je velice obtížné, máme setkání Kozaku, ICM a dalších, a také s obranou Unii a tak dále. Takže je to tolik eh, různých, eh, řekl bych, rámců, ve kterých spolupracujeme, máme spolupracovat s národními parlamenty, že potřebujeme nějaké standardy, standardy eh, tak abychom mohli tedy tu situaci zlepšit, abychom mohli dokázat lepší spolupráce. Některé věci jsou také těžko aplikovatelné. Bylo by dobré, abychom měli jakýsi evropský týden, který by fungoval simultánně v 27 parlamentech současně. A Přitom by se diskutovalo jen o evropských záležitostech. Například by to byl program komise, anebo institucionálním uspořádání nebo obrané unii. A tohoto by se účastnili nejen členové národních parlamentů, ale i Evropského parlamentu a Evropské komise. A tím nemám na mysli, že národní členové Evropského parlamentu, že by se účastnili, ale i poslanci Evropského parlamentu z jiných zemí, že by takto mohla být vedena rozsáhlá diskuze o evropských záležitostech. Abychom tomu všemu dodali jakousi konkretizaci, abychom lépe realizovali, zhmotňovali Eh, to, o čem hovořil například prezident Macron. Eh, nebylo úplně hm, tomu dáno ještě jasné obrysy, ale já hm, teď vím, že už jsem hovořil víceméně 15 hm, minut, tak poslední věc. Samozřejmě tu eh, kontrola subsidiarity. vyplývající z protokolu, což je hlavní nástroj. Jak víte, dochází k určité frustraci a reakcím národních parlamentů. Za prvé, že toho není dost, že, že ten, ta, to týdenní období se ukázalo že nefunguje dost dobře, že na to potřebují delší období. Nicméně je to již vepsáno do smlouvy, takže bychom museli žádat změnu. Ale myslím, že co bychom mohli mezi tím udělat, eh, a myslím, že by to šlo, že bychom měli takzvané technické období, technickou lhůtu, kterou bychom mu umožňovali. A nebyla by to tedy komise, která by definovala, kdy začne těch 8 týdnů. Takže bychom mohli mít nějak, nějaké technické období několik dní, které by umožnilo všem parlamentům, národním parlamentům, aby měli čas tedy na to, aby obdrželi dokumenty, aby bylo jasné, že mají ve svých jazycích, aby věděli, co se děje, měli dost informací. A já si myslím, že by to nebylo nic tak výjimečného, protože například komise teď už přijímá to, že v srpnu že například tedy srpen není obsažen do toho osmi týdenního období, ať už tedy parlamenty jsou zavřeny po celý ten měsíc nebo ne. Ale prostě už je to takto eh, v praxi přijímáno. A proto si myslím, že nějakých pět šest dní by se mohlo nazývat například notifikací a to by bylo takové technické období. A eh, za druhé, a to je možná trochu kontroverznější, záležitost. Viděli jsme, že komise vždy používá argument subsidiarity velice úzce a striktně. Ten, kdo čte mm, tisky týkající se eh, veřejného práva, kdo zná situaci v Itálii, Německu, Španělsku, Anglie a dalších státech, víte, že subsidiarita může být chápána různými způsoby. Eh, striktněji či eh, může být vykládána rozsáhleji, než jak to vyplývá z článku 5 a <clears throat> může být tedy eh, v sensulatu v širším slova smyslu chápána já bych chtěl doporučit eh, komisi, aby byla trochu mírnější v interpretaci subsidiarity. Protože i jako právník musím přiznat, že je velice, velice obtížné v některých případech oddělit či nadefinovat jasnou linii mezi tím, co je subsidiarita a co je proporcionalita. Takže ta žlutá karta je v podstatě nevyužitelná, protože pokud máte příliš úzký výklad subsidiarity, nebudete mít prostor pro výkon takovéto politické kontroly. A my se tedy snažíme říct, že ty problémy s oranžovou kartou, ale zejména tedy s tou žlutou kartou, nejsou jen problémy související s časem, ale také se vztahují k interpretaci toho, co skutečně znamená princip subsidiarity. Už jenom jednu stručnou poznámku. Někdy, když slyším pana Timmermance, když hovoří o tom, že je třeba snižovat množství legislativy a tak dále, ale pokud komise interpretuje subsidiaritu řekněme, trochu flexibilněji, tak bychom tímto směrem skutečně mohli jít. Je tu spousta různých legislativ, ale záleží pak na interpretaci. Protože interpretace může být rozporuplná. Děkuji vám, pane Rangere, za tento velice zajímavý úvod. Bohužel Máme velice krátký čas k dispozici, proto vám musím velice striktně uložit řečnický čas eh, omezený na dvě minuty maximálně. Je mi to mno, moc líto, ale nemáme na to více času, čas nelze nafouknout. Prosím, zapněte minutovníky. Paní Pervánž Beres. Děkuji vám, paní předsedkyně za tuto okamžitou eh, realizaci principu proporcionality eh, pro spravdaje a stínové spravdaje. Myslím, že se k tomu budeme moci ještě vrátit při jiných příležitostech. A eh, chtěli bychom předložit velice detailně propracovanou práci. Je to velice důležitý text tohoto mandátu v lednu máme se dostat eh, s tímto na plenárku. To si myslím, že je velice optimistický cíl, ale jsme připraveni na tom tvrdě pracovat, abychom toho dosáhli. Myslím, že přicházíte právě včas, protože eh, ty te, eh, otázky vaší zprávy se týkají mnohem širších záležitostí, úlohy národních parlamentů. A chtěla bych se vrátit ke třem bodům, o kterých jste hovořil například omezení eh, národních parlamentů, to jsou určité eh, historické rámce, které eh, zde existují a je zapotřebí vytvořit evropskou dynamiku, um, která by umožňovala vytvořit nový kalendář, například vytváření rozpočtu Eh, a jejich analýz. A já vím, že to bude obtížné, nechceme být příliš preskriptivní. V této oblasti využití Evropského týdne by mělo být eh, ekvivalentem toho, jak vy jste se o tom zmiňoval, toho, čemu jsme říkali kongres. Ehm, a to mě připravuje velice eh, vhodné. Je také zapotřebí eh, dobře zvolit témata, protože některá témata se překrývají, tak je zapotřebí vybrat ta témata, která budou důležitá pro eh, vnitrostátní politiku i pro evropskou politiku, například třetí pilíř, eh, svobodu, bezpečnost. Tam, kde je, mm, jak bych to řekla, v uvozovkách sdílená zodpovědnost, tak abychom na nich mohli tedy na ně zaměřit naše úvahy. A potom u té úmluvy, řekneme, občanské iniciativy to, co my můžeme chápat na evropské úrovni jako e, předmět e, diskuze. Takže to všechno bychom měli e, zhodnotit. Předsedkyně hovoříme mimo mikrofonu. Chci mluvit polsky. Będę mówił bardzo krótko, dlatego że... To bude stručné. Velice podporuji eh, hlavní směr a doporučení zprávy pana Rangela. Jsem pro eh, přísnější, rozhodnější interpretaci subsidiarity a proporcionality a přál bych si mít flexibilnější využití uh, Eh, toho varování vnitrostátních parlamentů. Eh, také <clears throat> podporuji lepší propojenost národních parlamentů s evropsk- nebo kalendářů národních parlamentů s Evropským parlamentem a eh, lepší sladění diskuzí jako takových. To všechno jsou věci, které zapotřebí podpořit. Jsem pevně přesvědčen, že musíme co možná nejlépe využít potenciálu národních parlamentů, které národní parlamenty mají, co do své legitimity. Já si pamatuji na slova pana Šeflina v kontextu eh, zprávy Infeld, kde řekl, že národní parlamenty by měly být fórem pro sebehodnocení a diskuzi ohledně toho, jak eh, funguje eh, evropská legislativa. Velká eh, z, z velké části mm, bude také záležet na tom, jak se národní parlamenty sami budou strukturovat pro tuto debatu, jak se budou chtít a do jaké míry se budou chtít účastnit této diskuze. Možná zde mohou být nějaké návrhy interních eh, reform. To by bylo velice eh, dobrý nápad, že by například eh, by byl nějaký minimální reformy v národních parlamentech, aby se mohly lépe účastnit evropské diskuze. Děkuji. Pan Celimovič jako další, Alde stínový zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Rangelovi za jeho zprávu. Souhlasíme opravdu s potřebou zjednodušit tyto věci. Na druhé straně si nemyslím, že to, nebude tak, že to bude tak snadné, protože eh, lidé si vybrali na jedné straně, že budou mít národní parlamenty, ale pak dobrovolně předali určité eh, míry eh, tu suverenitu i Evropské unii. A zde tedy také mají e, své zástupce v Evropském parlamentu. A tím je ta situace komplikována. Nicméně je zapotřebí zjednodušit parlamentní život, souhlasím. Pokud národní parlamenty chtějí mít něco složité, dobře, ale toto je e, způsob parlamentního e, konání, kterým se řídíme protože někteř, někteří hovoří o tom, že zde jsou parlamenty tedy ještě regionální a místní, Eh, tak to už je potom komplikovanější a to je něco jiného. Co se týče Evropského týdne, bereme na vědomí to, co řekl už eh, prezident Macron o národních eh, úmluvách, ale myslím, že by se to mělo odehrávat tady v Evropském parlamentu, protože to, co se týče, týká regionu, by mělo být na, pro na regionálním parlamentu, to, co je národní záležitostí na národním parlamentu, ale pokud je to evropské, tak by se to mělo projednat v Evropském parlamentu. <clears throat> Tato myšlenka by měla být nadále proskoumána, ale neměli bychom to plést iniciativou, nebo tedy s právem na iniciativu. E, protože pokud ji má mít Národní parlament, tak by právo iniciativy měl mít i Evropský parlament. Souhlasíme se s pravodajem, že to nemusí být mimo e, smlouvu a oranžová karta nám ukazuje, nebo způsob aplikace eh, oranžové karty ukazuje, že není použita správným způsobem. Eh, co se týče prodloužení eh, těch osmi týdnů, to by bylo samozřejmě mimo smlouvu, ale pokud nedete nějaký technický způsob, jak to datum posunout, tak musíme být obezřetní v tom, abychom nežádali žádnou změnu, která by žádala změnu smluv, protože jinak by mohlo dojít eh, k dalším eh, možným změnám smlouvy. Děkuji panu Selimovičovi. Velice stručně panu eh, Rongolovi <clears throat> bych se chtěla poděkovat a teď budu mluvit italsky. To bude rychlejší. Já jsem chtěla říci, že zásadní je podle mne to, že tato zpráva se rodí zvědomí, že je tu krize legitimity EU. A podle mne je zapotřebí přidat i k tomu i krizi eh, legitimity národních států. To by bylo zapotřebí přidat. Už jsme o tom hovořili na zasedání stěnových zpravodajů. Podle mne je subsidiarita musí být správně vyjasněna, nadefinována, tak abychom si uvědomili tuto mm, dvojí krizi. A přitom se musíme zmínit i o významu subsidiarity směrem dolů, nejen směrem nahoru tedy směrem k regionálním pravomocím v Evropské unii. Za druhé, co se týče pluralismu, chci říci, že velice souhlasím s tím, co řekl pan eh, Rongel ohledně charakteristiky národních parlamentů, kde se má uplatňovat diverzita. A to na radě ministru neexistuje, takovýmto způsobem se to eh, neprovádí na zasedání Rady ministrů. Co se týče úmluv eh, navržených prezidentem Macronem, bylo by zajímavé dozvědět se o tom něco víc, protože já jsem ještě úplně nepochopila, co myslel. Tímto jsem skončila. Já mám ještě další otázky, ale musím respektovat také řečnický čas. A slovo má Max Anderson. Děkuji. Chci poděkovat panu zpravodaji za zajímavou zprávu, která e, obsahuje mnoho dobrých e, prvků. Zejména se mi líbí myšlenka, že v rámci stávajících smluv by bylo možné rozšířit 8 týdnů e, na rozumnější období aniž bychom museli měnit smlouvu. To je velice dobrá myšlenka a myslím, že na těchto návrzích budeme dále pracovat. Také myšlenka využití zelené karty mi připadá dobrá. Ale eh, nevím, zda jsme dostatečně ambiciozní u té zelené karty, protože v zemi, eh, kde jsme zažili závažné problémy, způsobené tím, že EU úplně dobře nefunguje v některých členských státech, protože nejsou u nás zohledněny všechny e, partikularity, e, zvláštnosti členských států. To může být důvod, proč národní parlamenty by mají mít možnost předložit e, pozměňovací návrh nějakému právnímu aktu, k nějakému zákonu tak, eh, aby mohly národní parlamenty pomáhat řešit problémy. A proto by měli mít toto právo. Já samozřejmě teď nemluvím o tom, eh, že by měl být nějaké právo iniciativy nebo něco takového, ale měli by mít právo říct, toto evropské pravidlo pro nás nefunguje, prosím pěkně komise, podívejte se na to. Můžete to spravit? To by mělo být součástí zelené karty. Také je tu spousta dalších věcí, které bych rád podpořil a určitě k tomu budu mít příležitost při dalších zasedáních. Děkuji. A nyní předám slovo paní McGuinness. Budu velice stručná. Já jako místo předsedkyně se mám zabývat vztahy s národními parlamenty a myslím, že vztahy Eh, jsou právě to, na čem musíme pracovat. Já přijímám ty technické záležitosti a ty možnosti například eh, poskytnuté prodloužení technického období a tak dále. Ale především musíme pracovat na vztazích na politické i, in, i individuální úrovni. Jak jsem přišla na to, Eh, v mé úloze. Někdy dochází k nedůvěře anebo nezdravé konkurenci mezi poslanci z národních parlamentů a evropských parlamentů, protože my děláme tu samou práci v různých komorách, ale v podstatě reprezentujeme lidi. Proto si myslím, že musíme pracovat na našich vztazích. Já si ne, nejsem jistá, že bychom mohli změnit smlouvu, abychom toho dosáhli, ale od eh, britského referenda o opuštění EU musím říct, že číslo delegací, nebo počet delegací kteří kontaktovali přímo Evropský parlament, aby pochopili naši práci. A Brexit je větší, proto bychom měli využít eh, eh, této příležitosti a diskutovat o našich vztazích, zlepšovat je, protože pokud se nám podaří zlepšit naše vztahy, eh, odvedeme velký kus práce. Chci se připojit k Polu Rangelovi, který udělal obrovský kus práce. Děkuji. Pan Rončel, máte dvě, slovo, eh, dvě minuty, pane Rončele. Ale vy už jste měli velice dlouhý čas na prezentaci. Ano, ale ta prezentace eh, byla hm, ještě vstažena k čemu jinému. Já budu velice stručný, ale musím odpovědět na dvě věci. K tomu, co říká Pervanč Beres ohledně preskriptivnosti. Ta námitka není eh, oprávněná, protože se jedná jen o návrhy. Jako ve všech stazích, Národní parlament, pokud si přeje skutečně mít úlohu, kontrolní úlohu ke své vládě a vést interakci s Evropským parlamentem tak, pravděpodobně budou muset mít i národní parlamenty eh, dosáhnout nějaké změny ve svém vlastním eh, eh, systému. Ale to záleží na organizaci každého jednotlivého parlamentu. Eh, chtěl jsem tím říci, že tu jsou příležitosti zlepšit to, jakým způsobem mohou přispívat národní parlamenty k celé této činnosti tak, abychom si uvědomili, co zde existuje na evropské E, úrovni a že to jsou určitá pravidla, která se mohou zlepšit. E, co se týče zelených karet, rád bych řekl, já, já jsem použil toto slovo zejména proto, abych poukázal ten, na ten styl, který jste hovořil. Proto já teď e, se neřídím tím, co říkal pan Andersen, protože Eh, šlo o velice silný severský parlamentní tlak eh, ohledně pomocňovacího návrhu, který by mohl být iniciován takto. Dejte mandát své vládě, můžeme říct parlamentu švédské, dánské či nějaké jiné vládě, aby předložila takovouto iniciativu na změnu. A nebo také máte petiční právo na komisi eh, to je neformální pravomoc. Ale byl bych velice opatrný, abychom neměnili takovouto situaci, aby nebylo ani právo na změnu právního textu, ani právo na iniciativu pro nějaký národní parlament. Eh, protože Komise například by to mohla mít zařízeno tak, že pokud by se ně obrátilo více parlamentů, eh, tak by komise musela odpovědět, zda se řídí těmi návrhy či nikoli. Co se týče tomu, toho, co říkala paní McGuinness, je důležitá dynamika vztahu a také technické aspekty. A právě proto já Proto já se zabývám specifickou eh, úlohou národních parlamentů na evropské úrovni. Eh, zde to také zaznělo v Evropském parlamentu. Co se týče této konkurence, já si myslím, že jsme na tom lépe než dřív. Eh, já, já jsem hovořil dříve o, o ústavní žádlivosti, která je eh, mezi parlamenty národními a evropským na druhé straně. Ale <clears throat> zde vidíme, že, že vztahy se eh, prohlubují, eh, je tu spousta různých iniciativ, jako ten Evropský týden, různé další iniciativy. Prosím, mějte na paměti, že potřebujeme mít proporční zastoupení v těchto činnostech u národních parlamentů. My máme určitou interní diverzitu v Evropském parlamentu. A to umožňuje také interakci s evropskými rodinami. E, otevíráme se takto evropské politické aréně. A tímto způsobem bychom měli také pojímat spolupráci s národními parlamenty na evropské úrovni. Dále už to nebudu hovořit. Prozatím. Děkuji vám, pane Runčele. Zejména jsem vděčná tlumočníkům, kteří zde ještě zůstali o pět minut déle. Nyní musíme prodiskutovat problémy pozměvacích návrhů, ale myslím, že můžeme pokračovat v angličtině. will be translated only on the 19th of December. So we have ten eh, eh, návrh bude proskoumat 19. prosince. Jedna lhuta pro pozměňovací návrh je 20. prosince 2017 a hlasovat se má 22. a 23. ledna. A ta druhá, tam máme lhutu pro pozměňovací návrhy 9. ledna příštího roku tedy a 26. a 27. února se má hlasovat. Je jasné, že ta první alternativa nám poskytuje dva dny na pozměňovací návrhy a pak další na hlasování. Což vypadá, alespoň podle mého, eh, lépe, protože to vypadá, že bychom to zvládli hladčej. Já bych radši tu druhou verzi, říká pan Ronžel. Ale k tomu bychom potřebovali určitý institucionální krok. Prvá Berenš měla pravdu, když říkala, že to je optimistické, že bychom to zvládli do ledna na únor, to je něco jiného, protože už máme dokument, budeme mít překlady, budeme mít dost času na pozměňovací návrhy, takže pokud to půjde prosadit na konferenci předsedu, bylo by to lepší. Dobře. Takže platí ty druhé lhuty. Komentář mimo mikrofon. Dobře, 26. 27. hlasování. Děkuji vám mnohokrát. Naschledanou.